liebe Dobrá, milé kolegyně, kolegové, všichni jste dostali návrh pořadu jednání. Máte někdo nějaká přání na změny? Není tomu tak. Takže návrh pořadu jednání tímto tak schválen. Za druhé, sdělení předsedy. Za prvé, kolega Cecílie Malmströmové, Robert Weinheiser je teď um, v úřadě ve Spojených státech, to znamená, že tam máme svou kontaktní osobu a Cecília Malmström, ředitel VTO, už s ním vedli krátký rozhovor, což ale rozhodně nepopisuje ještě materii jako takovou. Dále, jak všichni víte, Evropský soudní dvůr eh, vydal důležité rozhodnutí v záležitosti Singapuru. Tomu se dnes ještě budeme podrobněji věnovat. Evropský soudní dvůr také vydal rozhodnutí k občanské iniciativě Stop TTIP tehdejší rozhodnutí komise nepřipustit tuto iniciativu nebylo správné a proto občanské iniciativy díky tomuto rozsudku získávají možnost dále se rozvíjet. Po vstoupení v platnost dohody o usnadnění obchodu Trade Facilitation se Eh, došlo k prvnímu setkání také 6. 16. května, to znamená, věci se dávají do pohybu i zde. A švédský velvyslanec Daniel Blokert byl zvolen předsedou tohoto výboru v Kanadě. Zdá se, že končí proces ratifikace, byl uzavřen, zdá se, rozhodnutí provincií a komor parlamentu v Kanadě již padlo. To znamená, že záhy dojde k předběžné aplikaci dohody CETA. Tak, to byla má sdělení. Nechci to teď nějak dál rozšiřovat, protože hlavním bodem naší dnešní schůze je diskuse o strukturovaném dialogu s naší paní komisařkou Cecílii Malmströmovou o pracovním programu komise na příští rok. Tady máme samozřejmě pár důležitých bodů. Určitě velmi intenzivně budeme sledovat jednání se Spojeným královstvím o obchodní dohodě a o úpravách obchodního styku v souvislosti s Brexitem a myslím také, že jsme jasně a zřetelně se vyslovili pro vznik spravedlivé obchodní dohody. Určitě se budeme věnovat i otázkám vztahu s Čínou a otázkám modernizace nástrojů na ochranu obchodu a i nových alternativ v obchodním styku. O tom budeme bez pochyby diskutovat. A rozhodnutí Evropského soudního dvora v souvislosti se Singapurem se určitě stane předmětem dalšího jednání a bude to ovlivňovat určitě i témata, kterými se intenzivně zabýváme. Tedy je to celá řada žavých želízek, která máme v ohni a jsem velice rád, že Cecília Malmström je teď tedy s námi a z pohledu komise 15-20 minut má na to, aby představila priority. Děkuji. Thank you very much. Uh, um, Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jak předseda řekl, jedná se o strukturovaný dialog. V souvislosti s interinstitucionální dohodou se to musím pravděpodobně pravidelně Eh, objevovat, říkat vám, jaké máme úmysl a diskutovat s vámi. Zmínil jste pár věcí, které jste odehráli od minulého setkání, to už je 18 měsíců, co jsme přišli ze strategií Trade for All, aby to bylo efektivní, transparentní, opírající se o hodnoty. Od té doby, co to bylo přijato, se událo spoustu věcí. Máme mezičase novou vládu ve Spojených státech, ještě máme trochu času, uvidíme, jaký dopad to bude mít na obchodní vztahy. TTIP, rozhovory se Spojenými státy, stále to dává smysl, ale v tuto chvíli jsou přerušeny a je jasné z rozhovoru s novou americkou vládou, že potřebujeme trochu víc času, abychom to všechno mohli posoudit. A samozřejmě také uvidíme, jak se můžeme společně dopracovat k pozitivnímu transatlantickému obchodnímu vztahu. Také od minule došlo k hlasování o Brexitu, byl vydán mandát k vyjednávání a to znamená, že po volbách ve Velké Británii začnou jednání o tom, jak bude vypadat procedura odchodu z Evropské unie. První fáze těchto diskusí eh, bude pokračovat a rada, a rada potom rozhodne, kdy je okamžik pro to, aby se začalo jednat o budoucích vztazích, včetně obchodních. Máme velice komplexní dohodu s Kanadou. To je teď hotové. Všechny parlamentní procedury proběhly v Kanadě i tady v parlamentech v členských státech. Teď eh, také už dobíhá proces ratifikace. Došlo k výměně posledních právních textů a implementačních dokumentů, takže to může vstoupit v platnost opravdu velice rychle. Je to velice moderní a ambiciózní dohoda, která prakticky od prvního dne uh, Eh, odbourává 99% daní a máme tam také ten eh, systém, který bude vstoupí v platnost, jakmile to budou ratifikovat národní parlamenty. Katego- Kanada je velice ambiciozním partnerem. Loni jsme také se dopracovali k dohodě s Ekvádorem, Ganou, pobřežím eh, slonoviny a šest zemí sadek v Jižní Africe. Také jsme viděli, že došlo ke zlepšení v oblasti lidských práv na Sri Lance, to znamená, že se může stát součástí GSP+, těch systém obchodních preferencí. Myslím, že o tom budeme hovořit i zítra, doufám, že se tam uvidíme. Samozřejmě Sri Lanka má ještě hodně co dělat v oblasti eh, reform. Budeme nadále monitorovat a podávat zprávu. Minulé zasedání ve Štrasburku nám poskytlo možnost diskutovat o paktu udržitelnosti z Bangladeší. Vím, že mnozí z vás sdíleli obavy, které mám i já v souvislosti s lidskými právy, hlavně v textilním a oděvním průmyslu. Dali jsme jasně najevo, že očekáváme od svého partnera jasný pokrok. Pokud by docházelo k vážnému porušování práv, tak může dojít k odbourání u nich preferencí. Také, jak víte, navrhovali jsme autonomní opatření pro Ukrajinu. Tato země eh, žije v pokračujícím konfliktu a v ekonomickém propadu a hodně trpí. To znamená, že jsme navrhli, abychom poskytli krátkodobou ekonomickou pomoc a politickou solidaritu, tak eh, i o tom se bude jednat zítra na plénu. To znamená, že jsme třeba eh, pšenici vyňali tak, aby to eh, nepůsobilo kontraproduktivně politicky či ekonomicky. Také jsme se společně eh, dohodli na oblasti o nich takzvaných konfliktních minerálů a produktů, které mohou sloužit k mučení a výkonu trestu smrti. Také jsme hovořili o využívání zboží dvojího užití, civilního i vojenského. Také jsme hovořili o tom, jak bychom mohli podporovat šíření důležitých hodnot a využívat to ve prospěch prosperity celého světa. To je náš nástroj pro obchod založený na hodnotách. Máme ty nástroje, které jsou eh, závazné a budou pro, pomáhat podporovat ekologická i lidská práva a jejich posilování. Nám záleží na dlouhodobé aktivitě. Někteří navrhovali i více sankčních mechanismů. Měli jsme velice intenzivní a inkluzivní debatu s vámi, byl to seminář, my v tuto chvíli v komisi připravujeme papír, který by to reflekt, dokument, který by to reflektoval a s počátkem podzimu eh, to předložíme tak, abychom před koncem roku to mohli probrat. Rok či dva roky jsme vedli intenzivní debatu napříč Evropskou unii jde o to, abychom my byli inkluzivní, abychom naslouchali obavám. My jsme je vyslechli, máme nový systém investičního soudu, který se bude věnovat eh, mnoha otázkám, který dříve řeš, které dříve řešil ten systém ISDS, tedy řešení problémů mezi investorem a státem. Jde nám o to, abychom chránili veřejné zájmy. To teď obsahuje SETA a máme to ve Větnamu a máme to také v Singapuru. Konzultovali jsme další reformu toho tak, abychom nechali vzniknout multilaterálnímu investičnímu soudu s partnery po celém světě, který by nahradil ten starý systém ISDS. A cílem je navrhnout do konce roku směrnici na toto téma. Obchod musí být svobodný, ale zároveň spravedlivý, opírající se o pravidla a proto pokračujeme v práci a v obraně systému Světové obchodní organizace. Vidíme tady jisté proměny, musíme to sledovat. Možná to bude konfrontační více z pohledu USA, Čína bude stále aktivnější a my se na ty scénáře musíme připravit. My aktivně se připravujeme na ministerské setkání. Někteří z vás tam také pojedou do Buenos Aires v prosinci. Spolupracujeme s dalšími partnery. V Ženevě se na tu prosincovou konferenci pilně chystáme. Také jsme udělali pokrok v modernizaci obchodních nástrojů, nemůžeme být eh, konkurenceschopní, když budeme mít zastaralé prostředky. A v souvislosti s tou modernizací také navrhujeme eh, nový způsob eh, řešení těch deformací. Já bych ocenila, kdybyste na tom pracovali rychle. Doufám, že s tím budete moci záhy souhlasit. Jak víte, všichni máme ambiciozní, máme ambiciozní obchodní agendu z mnoha partnery. Uzavřeli jsme jednání se Singapurem a Větnamem. S Větnamem teď eh, finalizujeme tu právní část, bude následovat překlad. V Singapuru modernizujeme kapitolu o ochraně investic, ale jinak je to hotové i přeložené a budeme pak hovořit o tom rozsudku soudního dvora hned poté, takže si myslím, že ten rozsudek vnese do tohoto tématu větší míru jasnosti, ale i do jiných budoucnosti. Spoustu jednání probíhá. Hlavní priorita krátkodobá je Japonsko. To pan premiér Abe a premiér Tusk znovu potvrdili, stejně tak pan Juncker když se setkali minulý týden tady v Bruselu a potom na setkání G7 v Itálii. Děláme maximum možného, abychom finalizovali tuto dohodu co nejdřív. Už jsme pokročili hodně daleko, zbývá nám toho jenom málo. Je tam všechno, co od takové moderní obchodní dohody můžete očekávat. Japonsko je přítel a partner a opravdu se pohybujeme směrem k tomu, eh, k té miliardě kterou každý rok máme. Týká se to zemědělství, veřejných zasádek, ale bude to transparentní, bude tam preventivní systém, soudní systém, preference pro geografická označení. Samozřejmě obsah je nejdůležitější, ale myslím si, že výsledek můžeme očekávat brzo. S Mexikem já jsem před pár týdny v Mexiku byla, setkala jsem se s ministry, i s občanskou společností, s akademickou sférou i obchodní sférou. Tam je velká podpora pro tuto obchodní dohodu mezi námi a Mexikem. Mexikem. I tady jsme pokročili. Setkáváme se tak či onak každý měsíc formálně nebo přes videokonference. Spolu s ministry jsme se rozhodli, že uděláme všechno, abychom to dokončili do konce roku. Možné to je, spoustu práce zůstává, ale eh, je to náš cíl a můžeme ho dosáhnout. Doufáme, že všechny parametry budou brzo splněny. Ve stejném okolí jsme v Mercosuru. Tam máme unikátní šanci a doufáme, že dojde k rychlému ukončení do konce roku. Víme, že jsou tam citlivé body v souvislosti s evropskými výrobky. Jednáme velice bedlivě, jsme v úzkém kontaktu s členskými státy i s mými kolegy komisaři, s panem Hoganem, který se stará o zemědělství. Je to velký trh, 4 miliardy by se daly ušetřit na daních. Měli jsme také 13. kolo jednání o investičních dohodách s Čínou. Doufáme, že dosáhneme pokroku a že dojde k výměně příští rok. Všichni jsme slyšeli projekt čínského prezidenta v Davosu počátkem tohoto roku, to byl skvělý projekt. On a jeho vláda samozřejmě musí po slovech následovat činy a doufejme, že budou hrát důležitější roli v světové ekonomice. Budeme mít záhy špičkové setkání s Čínou a budeme hovořit i o obchodu nejenom. V mezičase jednáme s partnery, jako je Indonésie, Tunisko, Filipíny, Myanmar a doufáme, že se brzy vrátíme k jednání s Malajzií. Uzavřeli jsme částečně či, jednání s Chile, a, s Chile a dalšími zeměmi. Máme tam vyjednávací mandát, budeme ho doufejme mít před létem a pak rychle učiníme rozhodnutí, abychom mohli od podzima začít jednat. Budete o tom plně informováni. A jak víte, navrhli jsme prosinci, abychom modernizovali celní unii s Tureckem a O tom se stále ještě jedná v radě. Maltské prezidentství to tlačí dopředu, ale zatím ten proces není u konce. Na, pokračovali jsme v tom, jak jsme postupovali předtím. Chceme chránit své standardy a chceme zajistit, že je ubráníme, že naše standardy nebudou žádnou obchodní dohodou oslabeny. To se týká životního prostředí, geografického označení původu, udržitelný rozvoj, pracovní právo. Jde o to, aby každá práva dojde ke změnám, byla vylepšována. To znamená, že my se snažíme, aby ochrana investic byla transparentnější. Týká se to i toku dat a digitálního protekcionismu. Nadále budeme zveřejňovat své zprávy a návrhy, k tomu jsme se zavázali. Budeme v kontaktu s občanskou společností. Včera jsem jednala tady v Bruselu se zástupci občanské společnosti. Navštěvují mě i mé kolegy, všechny národní parlamenty eh, i regionální parlamenty. Také Obchod má velké místo v dokumentu komise, který byl vedán minulý týden a týkal se narušování konkurence. Řešili jsme, jakým způsobem můžeme víc udělat pro to, aby naše společnost eh, zahrnovala i ty, kdo nejsou schopni se tak rychle přizpůsobit globalizaci musíme podporovat lidi, dávat jim eh, podněty k tomu, aby se nadále vzdělávali a rozšiřovali eh, své obzory. Tady vidíme eh, velkou možnosti, možnost pokroku. Jedná se o 31 milionů lidí, to jsou lidé, kteří závisí na exportu, mnoho milionů lidí závisí na importu. Je tady spoustu příležitostí a možností, ale my se samozřejmě musíme snažit udělat všechno pro to, aby z eh, globalizace profitovali všichni. My si myslíme, že je tady riziko protekcionismu po celém světě, rostoucího protekcionismu. My se sice snažíme lidi chránit, ale nejsme protekcionisté. Jde o to, abychom stavili mosty a ne zdi. A měli bychom zajistit, aby obchod eh, přispěl k revitalizaci našich ekonomik, aby rostla, rostl počet pracovních míst, aby se udržovaly naše hodnoty. Tady v té práci teď máme před sebou ještě dva a půl roku spolupráce s vámi a s celým Evropským parlamentem. Děkuji vám tedy za příležitost s vámi rozprávět. Děkuji. Thanks a lot, Cecilia, for this comprehensive. Děkuji, Cecílie, za nastínění obchodní politiky pro příští eh, období dvou a půl let. Já si myslím, že témat je více než dost a komisi čeká mnoho práce, stejně tak jako náš výbor. Ale my se samozřejmě všichni chopíme naší zodpovědnosti a také využijeme možnost s vámi diskutovat. Teď máme 17, 17 minut. Hm. máme 17 minut a Řečnickou dobu omezíme na tři minuty. Budeme mít dvě kola. Nejprve koordinátoři za politické skupiny a potom ostatní poslanci dostanou slovo. Což znamená, že Daniel Kaspáry eh, začne se třemi minutami za EPP. Vážená paní komisařko, velmi děkuji, že jste zavítala do našeho výboru k výměně názorů. To nejdůležitější jsme již eh, zachytili v dokumentu eh, našeho výboru. Ale vyjádřím se ještě k tomu, o čem jste hovořila vy, summit EU Čína a potom také jsem si četl přípravu projevu eh, čínského prezidenta v Davosu. Eh, bylo by dobré, kdybyste mu to připomněla, protože on říkal, když se neustále bojíte, že vás zachvátí bouře, tak je možné, že potom někdy utonete. Můžete ho prosím upozornit na otázku investiční dohody s Čínou a investičních podmínek v Číně, že situace v Číně by měla být podobně eh, otevřená jako náš postoj k, čínským, eh, k čínské straně. Eh, to je pro nás důležité. A potom hovořil o tom, že je nezbytné, aby ekonomická globalizace byla inkluzivnější a udržitelnější. Připomeňte mu to prosím a také pokud to o antidumping a naši příslušnou legislativu, kde doufáme, že se posuneme v příštích týdnech před, tak tam bych byl rád, kdybyste hovořila také o udržitelnosti obchodních toků a abyste mu připomněla, že je důležité držet se pravidel, které máme také um, uh, v našem světě VTO a Čína je také členem VTO a potom se vyslovil pro otevřenou spolupráci výhodnou pro všechny. Já bych byl velmi vděčný, jak, aby, kdybyste se zeptala, jak to zapadá do toho, že naši evropští výrobci automobilů nemohou v Číně prodávat své vozy pod svou značkou, protože mnohé oblasti čínského hospodářství jsou tomu uzavřeny. A já samozřejmě nechci, aby to bylo nějaké obvinění, ale my máme obrovský zájem na dobré spolupráci s Čínou, ale k tomu patří také to, že se budou dodržovat pravidla, že se k sobě budeme chovat eh, vstřícně a budeme se schopni na sebe spolehnout. Za další, projekt, který je důležitý pro naši frakci, opravdu mimořádně, je otázka eh, nasměrování zahraničních investic v EU. A naše frakce má návrh legislativy, Předložili jsme ho v parlamentu a bude se tím zabývat brzy i náš výbor. A tam nám nešlo zas až tak o to, abychom chtěli uzavřít naše evropské trhy před zahraničními investicemi. Právě naopak, my se těšíme z každé zahraniční investice na evropském trhu, ale i zde potřebujeme rovná pravidla. A ono je to velmi často tak, že na mnoha místech ve světě Eh, naše, podni- naše podnikatelé mohou vlastnit pouze části eh, tamních podniků, zatímco pro Čínu my jsme tady v tom ohledu mnohem otevřenější. Byl bych velmi rád, kdybyste eh, toto kladla na srdce. Za sociální demokraty Ima Rodriguez. Děkuji. Já chápu, že když vystupuji teď jako druhá, mohu přispět také osobními otázkami. Děkuji za vaše vystoupení, paní komisařko. V rámci naší politické skupiny se domníváme, že před námi stojí obrovská výzva v obchodní politice a to je eh, řízení globalizace a nastavení adekvátních politik, které by eh, zvýšily důvěru občanů, eh, kteří čelí hrozbám globalizace. Takže z tohoto hlediska se domnívám, a my si myslíme, že to je obecně velice důležité, že nejenom je potřeba brát, respektive propojovat eh, obchodní politiku se všemi dalšími politikami, které se týkají zvyšování inkluze a ochrany lidských práv a ochrany pracovníků, ale že třeba také vše lépe koordinovat s průmyslovou politikou a politikou na ochranu eh, obchodu a politikou v oblasti cel, protože Nyní se jasně ukazuje, že dochází k obrovskému růstu populismu, také k snaze zvýšit protekcionismus a z toho vyplývá moje otázka, jakým způsobem tedy lépe koordinovat naši politiku, která by vzala v potaz všechny tyto aspekty ve všech členských státech. Na plenárním zasedání jsme také nedávno řešili zprávu eh, celní harmonizace, takže se chci zeptat, jakým způsobem eh, komise zohlednila konkrétní návrhy, které jsme předložili, pokud jde eh, o férovou hospodářskou soutěž v oblasti průmyslového zboží, tak aby všechno zboží i dovážené naplňovalo stejné požadavky, které musí splňovat splňovat evropské zboží. Třetí otázka se týká příští ministerské konference, o které jste se zmínila, jaké cíle tam bude chtít komise dosáhnout. Jak si myslíte, nebo myslíte si, že reálně můžeme dosáhnout dohody, kterou bychom zajistili posílení vícestraného obchodu, což je pro nás dnes důležitější než kdykoliv dříve. A co se týče USA, můžete být trochu konkrétnější, jakým e, způsobem chce komise zviditelnit e, budoucí rámec e, vztahu s USA, když zatím jsou takové indicie, abych to řekla opatrně, Eh, že eh, náš americký partner není úplně předvídatelný. Nevím, jestli, pane předsedo, ještě mohl doplnit své další konkrétní otázky, že bych využila mm, i toho, té možnosti vystoupit v rámci druhého kola. Mám si to nechat až na druhé kolo? Dobře, děkuji v tom případě. Okay, for the second... Ne. Dobře, ano. Do druhého kola potom ty osobní otázky za EKR pan Kamal. Thank you and I apologize. Děkuji a omlouvám se. Já tady zastupuji Emu McClarkin, která tady dnes nemůže být, takže mě požádala, abych ji nahradil. Tak to mocná ona je. Takže Eh, eh, za prvé nebudu mluvit o Singapuru hned, to jenom později, ale teď eh, vím, že to je další bod na programu, takže jenom stručně se toho dotknu. Vzhledem k rozsudku, kdy budeme čekat na ratifikaci a implementaci Singapuru a Větnamu. Já samozřejmě vím, že nechcete zabíhat i do podrobností, protože se to bude probírat následně. A můžete nám také říci, jak vypadá reálné řešení uh, Eh, toho systému investičních eh, soudů, abychom nějak nespožďovali následující dohody o volném obchodu, které se eh, připravují. A ještě jiná věc, vzhledem k strategickému transatlantickému partnerství, předpokládá komise nějaký rychlejší pokrok u dohody TISA a pokud jde o typ, tak když jsem byl ve Washingtonu začátkem roku, tak eh, jsem samozřejmě mluvil nejenom z politiky, ale také s úředníky a eh, zdá se, že ještě stále řeší především eh, problém ISDS a irituje, že přecházíme k systému ICS. My jsme jim řekli, že už se nehodláme k ISDS vrátit, takže jaké máte indicie vy? Já samozřejmě chápu, že vždy je prostor pro kompromis, ale abychom věděli, jak to vypadá. A pokud jde o Mercosur, tak eh, zejména trh, eh, přístup na trh se zemědělskými výrobky a bezpečnost potravin. Eh, co ten skandál s masem? Myslíte, že nějakým způsobem posílil nejistotu? Promítne se to do vyjednávání? Myslíte si, že se zpomalí tato jednání? nebo se k tomu postavíme vyspěle obě dvě strany a nějak to překleneme. A pokud jde o modernizaci celní unie s Tureckem, jakým způsobem si myslíte, že bychom měli nyní pokračovat vzhledem k celé té politické situaci a okolnostem, jak obtížné je postoupit nyní v těch jednáních dále vzhledem k aktuální politické situaci. Um, jsme samozřejmě politici, takže pracujeme v politickém uh, prostředí, ale zajímá mě váš názor. Děkuji, Marie Marie Šáke. Alde, děkuji, děkuji paní komisařko za to, že jste tady nadnesla takové široké spektrum oblastí, eh, kterému se komise i my eh, tady věnujeme. Je to opravdu pozoruhodné, ty zemědělské oblasti, ale i samozřejmě eh, horizontální. Jsem ráda, že hovoříte o, minerál, o konfliktních minerálech a o těch hm, produktech, které mohou být zneužity při mučení. A já si myslím, že to je velmi dobré a že to je velmi explicitní eh, ukázka toho, kam až může obchod zasahovat. Zmiňovala jste také eh, pravidla pro digitální obchod a Hovořila jste o tom, že digitální ochrana a protekcionismus, že to není to stejné. A to je velmi důležité, abychom ukazovali eh, nebo mm, ta pravidla utvářeli. Eh, je tady mnoho výzev. USA teď teprve hledají cestu nebo někdy dělají ústupky, krok zpět, ale vidíme velké změny a mě by zajímalo, eh, jak zkušenosti jste udělala ve Washingtonu, jak to vnímáte a mm, mohla byste o tom pohovořit také eh, o tom, zda rada podle vašeho vnímání eh, cítí eh, ehm, tu dynamiku a jestli změnili své ambice nebo ne. Pokud jde o Japonsko a Mexiko, tak tamto situaci. Mě by zajímalo, jak rada vnímá, jak více utvářet politiku Evropské unie v této oblasti, třeba i e, doma. My můžeme být tak efektivní jako náš nejslabší e, článek a e, to jsme vnímali i v poslední době. Takže můžete prosím říci také něco více o rozhodnutí o Singapuru a potom také pokud jde o obrano, obraný postoj k obchodu, Tady je potřeba, abychom byli opravdu jednotní. Myslím si, že eh, my snad využijeme eh, tento okamžik a tuto dynamiku, eh, abychom se tady, tady využili ten obchodní systém a využili, využili tady ty možnosti a, a, a snažili se z toho vytěžit co nejvíce. Děkuji za Goe Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedom. Děkuji eh, také vám, paní komisařko. Eh, já jsem sledoval, ten, kdo eh, to sleduje na webstreamu, ten se bude velmi divit, protože my tady máme opravdu obrovský okruh nejrůznějších záležitostí. Je tady velmi široká agenda a Otázka je, jak tady toho můžeme všeho dosáhnout i s ohledem na ty budoucí výzvy. Vy jste říkala, že tady nejde pouze o volný obchod, ale i o spravedlivý obchod. A já souhlasím s tím, že v novém pracovním programu komise eh, tento aspekt eh, spravedlivého obchodu, že to musí být středem pozornosti, pokud chceme ten mnohostranný obchod podpořit, protože jinak budeme každý hovořit eh, o nebo každý hovoří o něčem jiném. Účastníci obchodu v globálním měřítku se potom neschodnou. A to se týká i ministerské e, konference VTO v Buenos Aires a e, minister, německý minister obchodu Eh, říkal, že pokud se vůbec uskuteční, tak to bude pokrok. A já si myslím, že my bychom měli mít trochu pokročilejší eh, benchmarky a to mě vede eh, asi ke třema otázkám, které jsou pro mě důležité. V pracovním programu bychom vždy měli vnímat souvislosti s SDG, to jsou ty ekologické aspekty, sociální aspekty SDG OSN by tedy měly být určitým měřítkem eh, pro politiku a strategii obchodu pro všechny. A tady bylo řečeno, že mandát pro eh, vícestranný eh, soud pro investice je očekáván tedy někdy na počátku příštího roku. Otázka je, jak tento mandát vznikne a máme šanci, aby se o tom diskutovalo i se zapojením Evropského parlamentu, tak aby nakonec um, ehm, um, ehm, nevzešl MIE, uh, eh, jak tady existují určité obavy, ale abychom měli opravdu takový systém, kde budou zohledňovány nejrůznější aspekty, eh, včetně povinností eh, pro investory a že to vše bude spravedlivě nastavené. Eh, to se týká také mandátu pro regulaci datových toků a týká se to také otázky digitálního obchodu Eh, jde tedy o jinou organizaci obchodního systému a tím se budeme muset zabývat. Eh, USA to je také zajímavé. Zajímalo by mě, jestli komise na základě eh, starého mandátu GIP utvářet vztahy k USA, nebo potřebujeme nějaký nový přístup, včetně tedy toho, že to bude odsouhlasněno radou? jak by to tedy mělo přesně vypadat. Howdy hotela. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, mám tři otázky. Právě jsem byla na debatě, kdy váš úředník z DG Trade vystupoval říkal, jakým způsobem řešit beztrestnost v Mexiku, která se šíří a to modernizací globálních dohod. A já Musím říct, že tam byla celá řada odborníků, které zajímalo, zda by existovala možnost, jakým způsobem tuto otázku řešit, protože to souvisí se systémem justice, její nezávislostí, s militarizací eh, policie, mučením a tak dále. Takže se vás chci zeptat, eh, zda byste byla ochotná najít nové, mm, nové řešení, nová řešení pro tyto záležitosti i pro další generace obchodních dohod. A další věc, návrh EPP o screeningu zahraničních investic. To je zajímavé a zajímá mě, zda bychom to mohli použít také pro špinavé peníze, praní špinavých peněz, korupci, pochybné zdroje financování v rámci Evropské unie. A třetí otázka se týká eh, zvládání globalizace tohoto materiálu. Já jsem tam eh, našla tři záležitosti v jednom odstavci, které naznačují, že komise je připravena při mm, přednést novou eh, iniciativu, která by vlastně stanovovala závazné pracovní standardy pro budoucí dohody s třetími zeměmi. Ale co když některé firmy na sebe neberou opravdovou sociální či environmentální eh, odpovědnost. Eh, bude se to brát opravdu vážně? Bude se vymáhat tato odpovědnost? Děkuji za AFDD. Paní Begin. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Děkuji vám za to, že jste dorazila do našeho výboru. Teď eh, k mým dotazům. Za prvé, Nedávné dohod- rozhodnutí Evropského soudního dvora e, znamená, že se ruší rozhodnutí Evropské komise, pokud jde o iniciativu občanů Stop CETA, Stop TTIP, e, které získaly podporu milionů občanů napříč EU. Tyto iniciativy by ovšem měla komise zohlednit a tak se ptám, co s tím komise chce dělat, jakým způsobem se vypořádáte s těmito iniciativami. Za druhé, to je vlastně eh, otázka týkající se eh, amerického vyslance v Bruselu eh, a týká se to amerických cel, které byly uvaleny na dovoz masa. A pokud jde o palmový olej, to je třetí otázka. Byla jsem v Indonésii v nedávné době na misi. A tam jsme hovořili s místními organizacemi a subjekty, řešili jsme jejich problémy při vyjednávání a tak se chci zeptat, v jaké fázi je teď eh, příprava zprávy komise o palmovém oleji. A poslední otázka se týká revize dohody o zemědělství s Marokem. Včera byl schválen vyjednávací mandát, ale my jsme zatím v parlamentu nedostali jeho komisi a tak se chci zeptat, zda to je jenom nějaký časový problém a kdy ho dostaneme. Merci, Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, děkujeme vám za to, že jste zavítala na, tomto důleži- na toto důležité setkání. Um, já mám jednu otázku, která přímo souvisí s naší diskuzí. Chcete obnovit eh, politiku mm, volného obchodu EU a, a mm, říkáte, že jste trochu eh, zklamána na eh, mm, novou politikou, novou administrativou, panem Trumpem, protekcionismus, nějaké daně. Ale já mám trochu jinou otázku. Vy tady chcete nově oživit obchodní politiku Evropské unie, ale politiku, s, eh, tedy obchod s kým? Já bych vám mohl některé věci uh, nabídnout. Například rozšíření celní unie s Tureckem. Tady je důležité o tom hovořit, aby se tam zahrnuly služby a i většina zemědělských produktů. Jistě víte, uh, že tady máme uh, ruské embargo a návštěva uh, Putina ve Versailles před dvěmi dny. Uh, při, přináší tu myšlenku možná to embargo zrušit. A mě by zajímalo, jakou dnes máte politiku vůči Turecku, protože Turecko je skutečnou hrozbou pro evropské zemědělství. A to rozhodnutí o eh, celní unii s Tureckem vytváří politické napětí. A také to Eh, přináší určité obavy eh, v politických skupinách Evropského parlamentu. S tím souvisí dvě otázky. Paní komisařko, celní unie byla dlouho považována s Tureckem jako eh, určitou předehrou pro přistoupení Turecka k Evropské unii. Toto vyjednávání započalo v roce 2005 a mě by... A teď je to vlastně v mrtvém bodě. Jak to vypadá s tou celní unii? Druhá otázka. Projekt rozšíření celní unie eh, o udržitelném rozvoji a veřejných zakázkách. Eh, eh, je to v oblasti Eh, zemědělství, eh, v jaké je to situace? protože evropští zemědělci by chtěli vědět, jak to s tím vyjednáváním bude vypadat protože na zemědělském trhu, eh, kdyby se vytvořila tato celní unie, tak je to velice důležité ekonomicky a finančně, takže tady je potřeba ty věci vyjasnit, jak to bude o té celní, s tou celní unii mezi Tureckem a EU. Let's say 10 minutes. Děkuji. Teď tady 10 minut na odpovědi. Questions were sort of overlapping, so I'll, I'll take, for, for instance... Já odpovím. Některé ty otázky se překrývají nejprve k Číně. Prezident Číny nedorazí na summit, bude to premiér, ale samozřejmě, že ráda nadnesu tyto záležitosti, protože podobně jak vy, na nás udělal eh, dojem jeho projev, eh, byť ne úplně realita. Pro evropské firmy je stále obtížné v Číně investi- investovat, investice tam klesají právě kvůli diskriminačním zákonům, nedostatečné transparentnosti, řadě dotací pro čínské státní firmy, kvůli korupci, stavu právního státu. Je tam celá řada před, překážek. Ten seznam je skutečně dlouhý a to se budeme snažit všechno řešit. Obchod s Čínou musí být eh, založen na reciprocitě. My mm, umožňujeme snadné fungování čínských firm zde, takže by to mělo fungovat i opačným způsobem. A účelem investičních dohod je to, že se nastaví rovná pravidla hry. Takže doufáme, že se s Čínou eh, dohodneme na výměně nabídek eh, a budeme moci postoupit dál. Pokud jde o eh, ten screening zahraničních investic, budu se na to muset podívat, diskutujeme to v komisi teprve krátce a je to komplikované, protože to má ekonomické, politické a právní aspekty, takže je potřeba to všechno vyladit. Ale brzy se sejdeme se skupinou komisařů, abychom to prodiskutovali a velice eh, rádi zařadíme váš materiál do naší debaty. K Irmě, pokud jde o globalizaci, tak eh, řada záležitostí v tom materiálu byla jakýmsi pokusem sformulovat strategii. Původně to byl diskuzní materiál, ne přímo konkrétní návrh, vzhledem k tomu, jak vypadá celková diskuze o budoucnosti Evropy, ale souhlasím s vámi, že bychom měli být odpovědnější, pokud jde o integraci obchodní politiky, která je jednou součástí globalizace, se sociální, strukturální, regionální politikou. Musíme se zamyslet nad tím, jak inteligentněji využívat společných eh, prostředků, jak využívat rychleji, jak lépe spolupracovat s členskými státy, aby oni zajistili, že existuje ochranná síť pro ty, kteří trpí eh, negativními dopady globalizace. Teď už se zdá, že krize je za námi, takže by se eh, tyto věci měly více dařit. Souhlasím s vámi, že daňové úniky jsou záležitosti, kde musíme více spolupracovat a také to děláme v rámci G20, takže určitě ano, tento materiál doufejme povede k soudržnější strategii v rámci EU ale většina konkrétních kroků eh, provádí samotné členské státy, ale my to můžeme lépe koordinovat. V Buenos Aires eh, je naším cílem posílit systém VTO. Řada zemí, i kdybychom se neschodli úplně mm, na všem, tak eh, s řadou zemí se shodujeme na tom, že chceme posílit VTO. Spolupracujeme s dalšími zeměmi a jejich velvyslanci v Ženevě, například eh, o návrzích ohledně dotaci v rybolovu, o e-commerce, eh, o malých a středních podnicích a jejich podpoře. A příští týden proběhne ministerské zasedání v Paříži eh, v rámci OECD, kde řada ministrů budou, bude moci odpoledne diskutovat o přípravě na Buenos Aires takže doufám, že tam dosáhneme eh, pokroku a samozřejmě vás o tom budu poté informovat. Řada z vás se ptala na USA. Já si myslím, že opravdu potřebujeme ještě trochu času. typ se zmiňoval, ale nějak podrobně neprobíral. Eh, ministr obchodu eh, potřebuje na americké straně více času, vše eh, I my si musíme říci, kde budeme navazovat, pokud se znovu začneme jednat, eh, zda tam, kde jsme skončili, nebo potřebujeme jiný mandát. Každopádně ještě v této fázi nejsme. Také je třeba si říci, jaké podmínky jsme ochotni přijmout, protože USA se kladou řady eh, Eh, podmínek, pokud jde o zadávání veřejných zakázek. Zdá se, že se tedy eh, okolnosti vyjednávání trochu mění a je potřeba vědět, když jednání eh, začneme, za jakých podmínek to bude. A na to potřebujeme ještě trochu více času, abychom to mohli probrat. My to eh, samozřejmě analyzujeme v rámci transatlantické agendy. Eh, pokud jde o otázku TISA, tak to je určitě věc, o kterou musí mít američané zájem. V tuto chvíli ovšem konkrétně nereagovali. Paní Redding to jistě sleduje. Eh, žádnou konkrétní odpověď od nich nemáme, ale jiné země nás kontaktují a ptají se, zda dojde k obnově jednání, protože už byly, ta jednání byla docela pokročilá ale víme, že Spojené státy e, zatím e, příliš nestojí o více strané obchodní dohody, takže uvidíme. Zatím jsem neměla možnost probírat e, z politiky otázku ISDS nebo ICS, systému investičních soudů. Vím, že tam byly nějaké výhrady a ale ta kritika vůči ISDS eh, se řeší i mezi republikány a demokraty v americkém kongresu, takže i tam je to vlastně eh, otevřené. Co se týče Singapuru, tak eh, tady to budeme muset teprve ještě zanalizovat, ale je dobře, že máme jasný názor. Soud jasně říká, toto je kompetence EU, pokud jde o investice a další otázku, to je sdílená kompetence. A to je přesně to, co jsme chtěli vyjasnit jakým způsobem eh, to dopadne na budoucí dohody o volném obchodu a na dohodu se Singapurem, to budeme muset teprve společně s vámi probrat. Znamená to, že budeme do budoucna ty eh, dohody dělit, to je jedna možnost, nebo budeme pokračovat eh, v současné podobě, ale bude se to řešit jinou ratifikací, nebo budeme výjímat otázku investic, nebo to budeme řešit individuálně. Zkrátka existuje řada možných scénářů a teprve to řešení hledáme. Já věřím, že budeme moci eh, uzavírat investiční obchodní dohody a že najdeme nějaký způsob, jak je ratifikovat, eh, aby to příliš dlouho netrvalo, ale musíme dostat i tomu eh, demokratickému požadavku. Takže to ještě budeme muset prodiskutovat s členskými státy a pochopitelně také s vámi. Co se týče Mercosuru, tak pan Andrew Kajtis byl hned eh, po tom eh, skandálu s masem v Brazílii zdůraznil v Brazílii, že je potřeba, aby to země řešila. Paralelně se to tedy řeší s Mercosurem. Kapitola o SPS, o fitosanitárních věcech je velice důležitá. Musíme ji zdůrazňovat v rámci dohody s Mercosurem. Je důležité, aby to bylo všechno nastaveno správně, ale musíme to řešit nezávisle od toho skandálu s masem, byť ten se musí vyřešit také. Co se týče Turecka, Odpovím na otázku, která tady zazněla um, francouzsky. To je rozhodnutí Evropské rady, aby se obnovila tato dohoda, která je zastarala a, je to omezeno, a byla omezena pouze na průmyslové produkty, takže nová dohoda by měla zahrnout nejen zemědělství, ale také veřejné zakázky, udržitelný rozvoj, energetiku, um, vše, co bývá v obdobných dohodách. Rada eh, o to požádala asi třikrát na Evropském summitu. Eh, přáli si to obnovit, my si uvědomujeme, eh, že vyjednávání s Tureckem je obtížné, Turecko je obtížným sousedem a partnerem a ta politika jeho je znepokojivá v mnoha oblastech, ale byla by to příležitost sednout si k vyjednávacímu stolu a vyjednat něco, co bychom mohli obě strany považovat za přínosné pro všechny. Teď tady jde o ten mandát a tady budeme velmi otevření vůči Evropskému parlamentu jako obvykle, kde budeme vysvětlovat, jak to funguje. A pane Ferrand, já jsem zkrátka zastánkyní volného obchodu, to patří k mému popisu práce a já taková budu i nadále a samozřejmě vadí mi protekcionistická opatření americké administrativy. Mrs. Shockey, you also... Paní Šáke, vy jste se ptala na Washington, takže vás trochu budu informovat. Některé události ve Washingtonu, zejména eh, rozhodnutí eh, Trumpa stáhnout eh, se z TTP, což nakonec skutečně udělal, mělo ten dopad, že dalších 11 zemí eh, v TTP bylo zklamáno. V podstatě všechny nás oslovili a ptali se, zda mohou eh, urychlit eh, již probíhající jednání s námi nebo postoupit v dalších technických jednáních, což vedlo Ehm, tedy k tomu, že řada těchto zemí se začala více obracet na Evropu a žádat nás, abychom začali více bojovat za více strany otevřený obchodní systém. A to si myslím, že trochu změnilo také náladu vladě, protože teď se ukazuje, že Evropa musí stát za novými férovými obchodními dohodami, které jsou vzájemně výhodné, oboustranně výhodné. A že najednou tedy řešíme celou řadu zemí. Takže myslím si, že ta nálada v radě je mm, optimističtější a ambicioznější než před, řekněme, půl rokem. Férový obchod, pane Šolci, souhlasím s vámi, je to velice důležité. Spolupracujeme s našimi delegacemi v různých zemích i v Latinské Americe, snažíme se je proškolit, aby eh, podporovali různé fair tradeové projekty. Eh, letos eh, Eh, budeme dokonce udělovat eh, cenu eh, v rámci férového obchodu, spravedlivého obchodu. A pokud jde o vícestrané, vícestranný soud, tak tady jsme prováděli posouzení dopadu a snažili jsme se oslovit i další země, protože věříme, že to není evropský projekt, ale projekt mezinárodní, takže se nemůžeme diktovat podmínky, ale můžeme si požádat o mandát pro prvky, které jsou důležité pro Evropu. A já doufám, že komise rozhodne do konce roku a požádá radu eh, o diskuzi a možná i my bychom mohli společně o tom diskutovat na podzim, až bude více prostoru a můžete tak přispět do celého procesu i vy za parlament. Paní Hautala, beztrestnost eh, v Mexiku. To je závažná věc. Tam celá řada problémů, které se toho týká a jsme si toho bolestně vědomi bohužel si myslím, že to nevyřešíme obchodními dohodami, ale v rámci jednání s Mexikem řešíme i tu asociační, širší asociační dohodu a tam už eh, se tyto záležitosti eh, eh, mohou ošetřit, uvidíme, co se s tím dá udělat. Pokud jde o palmový olej, tak paní Bebegin, ano, už máme i následné Následný materiál, který se v tuto chvíli připravuje, eh, kolegové z DG Envy to řeší a my k tomu budeme za naše DG eh, přispívat, ale je to především generální ředitelství pro životní prostředí, které je primárně odpovědné, takže spíše vaše dotazy směřujte tam. Pokud jde o vyjednávací pokyny k Maroku, tak eh, to je ESVČ a Taxud, kteří vedou ta jednání. Není to naše generální ředitelství pro obchod. Každopádně vás budeme průběžně eh, informovat o celém procesu. A zajistíme, že samozřejmě také budeme respektovat eh, eh, rozsudek či stanovisko soudu. Vy už vypadáte teď trochu nervózně, pane předsedo, ale tady byla celá řada dotazů. Ještě ta otázka hormonů, paní Begin, ano, dobře, o tom víme. Pan Hogan už začal oslovovat své kolegy eh, odpovědné za zemědělství v USA. Vyjednáváme nějaké řešení, ale nic ještě hotovo není. To je asi vše. Děkuji. Děkuji, Cecílie. Now we have 14... Máme tady 14 přihlášek do rozpravy, 14 otázek, 14. To znamená, že to omezíme na minutu a půl. <laughs> Both, I guess. One and a half. Tak minuta a půl. Takže první pan Salafank. Děkuji, paní komisařko, děkuji, že se účastníte tohoto strukturálního eh, dialogu. dialogu. Eh, já mám otázku, která se týká eh, důležitých politických eh, věcí, eh, jednak eh, dohody s Mercosurem, já za to zpracovávám, já k tomu zpracovávám stanovisko, a navazu, dohoda s Mercosurem je podobná dohodám s Mexikem a Chile, které byly uzavřeny loni. A tak se chci zeptat, zda víte o tom, že jakmile komise uzavře jednání, tak Rada potom si vezme nejméně rok na to, aby si vše zrevidovala, prošlo to korekcemi právníků, eh, lingvistů a přitom eh, dohoda s Mercosurem je nesmírně důležitá, přináší potenciální eh, výhody. Sama jste říkala ty miliony eur, které nám přinese dohoda s Japonskem. V případě Mercosuru jsou to nejméně 4 miliardy eur tak jste se vědoma toho, že máme skutečně velice omezený čas eh, a že my jsme připraveni eh, schvalovat eh, dohodu s Mercosurem co možná nejdříve a jste ochutná i vy využít své politické vůle a váhy a uspíšit jednání v radě? Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Teď pár otázek souvisejících se Singapurem a tím rozsudkem. Vím, že jsem s tím možná měl přijít dřív, takže teď tady máme ten rozsudek a předpokládejme, že se dál bude jednat o té uh, dohodě o investicích a doufejme, že to nakonec bude ratifikováno. Doufejme, že to všechno dopadne. Třeba je to retorická otázka, ale měli bychom mít dohody o investicích, volném obchodu a GPS a PSA. Tedy Singapur to bude separátně. A za druhé, vím, že se diskut, bude diskutovat o tom rozsudku, ale politicky zatím to není úplně jasné, jak to bude s tou exkluzivní kompetencí. To znamená, že by Evropský parlament měl mít exkluzivní kompetenci pro schvalování, stejně tak ostatní parlamenty. Uh, budete zavádět do toho mandátu nějaké nové oblasti. Já si myslím, že je to docela vyhlídka. Ten soud nám teď poskytl velkou příležitost, které bychom se měli chopit. Ano, děkuji. Nemalý manér. Děkuji, pane předsedo. A děkuji i paní Malmström, že přišla a vede s námi tuto rozpravu o obchodní politice. Od 16. května víme, jak to vidí Soudní dvůr s kompetencemi mezi členskými státy a komisí. Tedy u každé smlouvy, kde bude i ta varianta s urovnáváním sporů, tak bude o to, aby to bylo jasně definováno. Od tohoto data tedy víme, že soudní dvůr si myslí, že komise musí akceptovat občanské iniciativy, které se berou víc než 3,5 milionu podpisů. A pak to tak také bude tedy fungovat. Komise bude muset poskytnout občanům možnost zastávat svůj vlastní, nebo jejich vlastní názor a jak tedy vy teď eh, přistoupíte k tomu, co, co si počnete s oběma těma rozsudky? Samozřejmě můžete říct eh, k tomu rozsudku, že budete uzavírat jenom takové dohody, kde nebudete potřebovat souhlas národních parlamentů, pak budete potřebovat jenom souhlas tohoto parlamentu. To tam budou tedy různé kompetence, ale také byste mohli se rozhodnout, že si to vezmete k srdci, co řekl soud těm občanským iniciativám, tedy že občanům poskytnete možnost, aby se skutečně podíleli a že budete mít uši otevřené vůči tomu, co občané si přejí. Tady je tedy určité riziko, ale jako demokraté bychom opravdu potřebovali takovou dohodu, která bude mít širokou základnu. Právě jsem přišel z monitorovací skupiny k západní Sahaře. Musím říct, že jsem udiven. Jsem žasnul. Včera byl udělen mandát pro nová vyjednávání a dneska je monitorovací skupina. Nemyslím si, že je to transparentní, i když o tom pořád hovoříte. A také si myslím, že to neukazuje respekt komise vůči Evropskému parlamentu. Ale teď ke konkrétním otázkám. Neexistují informace, jak jsem právě slyšel, co se týká uh, objemu obchodu se západní Saharou. Údaje nejsou. Jak vůbec můžete nějak vyjednávat? Umíte si představit, eh, že byste vyjednávali o CETA, aniž byste přesně věděli, o čem jednáte? A druhá bod. S kým, druhý bod, s kým budete jednat? Já jsem tak zhruba slyšel, explicitně to nezaznělo, že případně budete jednat s lokálním zastoupením obyvatelstva. Uh, s místními obyvateli tam. To tedy, ale není to, co řekl soudní dvůr. Soudní dvůr žádal, abyste hovořili s obyvatelstvem Sahary, jak eh, hodláte ten problém, vyře- problém vyřešit. Není přece možné vyjednávat s nějakými eh, okupanty o tom, co se má stát s okupovaným obyvatelstvem. Pan Fízas. Gracias, señor presidente. Děkuji. Paní eh, komisařko, pokud jde o eh, SETA, Manuel Macron eh, požádal, aby byla vytvořena pracovní skupina, která by zhodnotila tuto mm, smlouvu. Co si myslíte o této záležitosti? Nemyslíte si, že by to mohlo spozdit schválení dohody CETA a ještě mám podobnou otázku, kterou položil pan David Martin, která se týká těch smíšených eh, dohod. Není to znepokojivé, že členské státy by nakonec eh, mohly mít vlastně poslední slovo ohledně celé řady témat, eh, což by opět mohlo vést ke značnému spoždění u obchodních dohod, takže já si myslím, že je rozumné to, co tady zaznělo, že by se ty dohody rozdělily tak, aby tam zůstala ta čistě obchodní část, kde by byla výhradní kompetence EU. Thanks very much. Um, a quick question. Děkuji. Rychlá otázka. Tady zaznělo, že se budou znovu provírat ty otázky související s udržitelným rozvojem. Mě by zajímalo, jak komise zatím došla daleko s touto reflexí, byl tady návrh, že bychom tam měli mít přístup se sankcemi. Tady je jasná většina, proto v Evropském parlamentu a většina našich obchodních partnerů zdá se, že si osvojila ten přístup, když se podíváme na ostanovení TPP, tedy bude komise připravena na tu naprostou, naprostou revoluci, co se týká pracovních standardů a bude se více věnovat nějakým uvalování sankcí. Pan Fiena, děkuji. Za prvé chci říct, co řekla teď pan Fisas a pan Martin, jak je to s kompetencí, s novými obchodními dohodami. Kolegové z GUE to zmínili, myslím, že my všichni reprezentujeme občany, že všichni jsme legitimní. Pokud si to nemyslíte, možná byste mohla odejít, nevím. Ale jak jste řekla eh, v tom eh, vyčerpávajícím seznamu o jednání, bude tedy víc dohod o jednání, než jsme jich měli do posud. A velká otázka, kterou já si kladu, je, zda dosáhneme těmi obchodními dohodami ten žádoucí efekt, to, co chceme. Víme, že cla jsou velká otázka v dochodách a v obchodu vůbec, ale podívejme se na to, jak to máme. Firmy to nakonec nevyužívají. Jižní Korea, vidíte, jenom 65% obchodu. Mexiko je to teď jenom 52% kdo vycho- využívá ty preference, které máme. My víme, kde je důvod. Je to proto že se snaží vyhýbat eh, pravidlám, pravidlům, ale úplně upřímně musím říct, že jsem vlastně neviděl nic úplně konkrétního z toho, co má přijít. Ano, třeba s Větnamem to nakonec bude méně pružné řešení, než bylo předtím. Takže jak chcete reformovat ta pravidla? Pokud k tomu nedojde, tak nakonec ty dohody budou sice vyjednány, ale žádný pokrok to nebude. Děkuji, pane předsedo. Paní Malmström, zaprvé vás vítám a chci se zeptat. A sice teď eh, víme, máme jasno díky rozhodnutí soudního dvora, jak je to s kompetencemi v obchodních dohodnách a v oblasti investic, ale jasno pořád ještě neznáme, zda ten nový systém o investičním soudu je kompatibilní s unijním právem. Jak to vidíte? Bude to ještě prověřováno nebo je to nezávislé? nezávislé na tom, zda rozhodnou členské státy. A pak mám ještě otázka. Ptala jsem se opakovaně, jak to vypadá s Brexitem. Článek 50 už byl aktivován, máme platnou obchodní dohodu, kde je členem i Velká Británie. Jaký to bude mít dopad? Jak to osobně vidíte, že to bude probíhat? A další otázka k Turecku. To je pro mě totiž velmi důležité. Můžete říct něco konkrétního k modernizaci celní unie a kdy počítáte s tím, že mandát v radě opravdu bude schválen? Děkuji. Děkuji, paní Reding. Nejprve návrh eh, k terminologii. Já si myslím, že bychom měli přestat hovořit eh, o, eh, volném obchodu a měli bychom hovořit o spravedlivém obchodu. To by byla také odpověď pro mnohé z našich občanů, kteří mají určité pochybnosti v této souvislosti. Pokud jde o protekcionismus, tak ten stoupá v mnoha partnerských zemí a možná, že je chvíle na velkou evropskou ofenzívu, abychom na to zareagovali. Pokud jde o Tizu, většina těch, kdo jednají v rámci TISA, jsou také členskými stranami TTP a se všemi máme bilaterální vztahy, nebo skoro se všemi. Bylo by tedy v našem i jejich zájmu pokročit vpřed a možná by bylo zajímavé chopit se iniciativy eh, a kráčet vpřed, tím spíše, že unilateralismus může být otevřením dveří pro multilateralismus. A, um, tady uh, je potřeba se držet tohoto principu. Pokud jde o investice, tak si myslím, že návrh, který byl uh, zanalizován a předložen panem Gaspary, Hmm, by mohl být velice důležitý a na evropské úrovni bychom potřebovali eh, nástroj pro kontrolu zahraničních investic v Evropě, protože je to velice chaotické a my tady potřebujeme, aby to bylo koherentní, což tady není a eh, Tady samozřejmě se vyskytují ty protekcionistické postoje. My bychom tady měli mít evropský akt, který by vyjasnil naši pozici. Děkuji, paní Arena. Děkuji. Vrátím se k rozsudku o Singapuru a v rámci tohoto rozsudku soud říkal, že nehovoří o kompatibilitě, ale spíše o um, tedy něčem jiném. A mě by zajímalo, jestli existuje i nějaký výklad soudu k otázce kompatibility. Druhá otázka se týká nástrojů eh, obchodně obraných. Vy tady hovoříte o antidumpingu a pokud jde o nástroje obchodní ochrany, tak tady ehm, je možnost zničit pravomoc nebo mož, moc bojovat s dumpingem a, a, a ehm, Myslím si, že by bylo dobré neaktivovat ten jeden eh, eh, ty určité možnosti, pokud tady dochází eh, k dumpingu a k velkému k reslení. Co si o tom myslíte? Druhá otázka. Dnes je tady mimořádný případ, který se týká ocelářského průmyslu. Týká se to mnoha členských států. Vyšetřování ukázalo, že došlo k dumpingu, ale komise se k tomu nevyjádřila, protože říká, že v evropském zájmu je se toho eh, nech, nechopit a neřešit to. Eh, tady jde o Rusko, Ukrajinu eh, v oblasti ocelářství a mě by zajímalo, jestli k tomu máte nějakou pozici nebo stanovisko. A po, můžete potvrdit to, co jsem říkala. Potom iniciativa, pokud víte, o rozumnou péči v oblasti oděvního a textilního průmyslu. Evropský parlament tady na tom velmi pracoval a přál si závazná opatření, pokud jde o due eh, diligence. My jsme se toho tak chopili, pokud jde o konfliktní mediály. Já myslím, že v jiných oblastech by to bylo také zapotřebí. Eh, Děkuji, pane předsedo, milá paní komisařko. Zmínila jste Japonsko jako hlavní prioritu, co se týká obchodních dohod. Jsem zpravodaj pro Japonsko a vítám to. Popsala jste jednání jako velice pokročilá. Já bych se tedy chtěla zeptat, zda můžete popsat tu dohodu, jak to jak teď vypadá, pokud je tedy progresivní tato dohoda, zda můžeme očekávat kapitolu o udržitelném rozvoji a jak to chcete udělat s rezistencí našich partnerů, co se týká ASDS, jak to vidíte, mm, žádný mechanismus lepší než špatný mechanismus, tedy jak eh, by to bylo v principu s touto dohodou s Japonskem a v neposlední řadě Ima Rodriguez a soukromá otázka. Perdón, dos cuestiones muy concretas. Děkuji. Konkrétní otázka. Situace lidských práv eh, na Filipínách se eh, neustále zhoršuje. Právě eh, jsme měli k dispozici zprávu Human Rights Watch, která to dokládá. A tak se chci zeptat, zda komise plánuje změnit systém GSP Plus s Filipínami, anebo jaká jiná opatření může použít pro to, abychom se pokusili napravit tuto strašnou situaci. A druhá otázka. Obchodní politika samozřejmě změnila a zlepšila celou eh, řadu záležitostí, včetně oblasti lidských eh, práv, když to srovnáme s minulostí. A proto eh, dokážete si představit nějaký rychlý mechanismus modernizace mm, smluv, které jsme uzavírali dříve a ve kterých nejsou ty pokročilé kapitoly o lidských právech a udržitelném rozvoji? Já chápu, že to je komplexní proces, ale myslím si, že bychom měli být eh, schopni pokročit eh, v této věci a nahradit ty dřívější smlouvy. Děkuji a ještě za sebe. Otázka Brexitu. Theresa May prohlásila, že žádná dohoda lepší než špatná dohoda. Co si vy o tom myslíte a jsme opravdu připraveni na to nemít dohodu? A co by byla dobrá dohoda? Tak, abychom mohli mít směr, věděli směr, kam plánujete. A za druhé, připravujete nějaké řešení na účast Británie v dohodách se třetími zeměmi, jak je to s procesem, s diskusemi na toto téma. Bude to kontrol C, kontrol V, anebo jak, jakou cestou se chcete ubírat. Takže teď je to na vás. Um, Děkuji, pane Salak Franka. Já vím, že budou volby v květnu 2019 eh, eh, v Evropském parlamentu. Obchodní dohody samozřejmě mm, trvají, my je samozřejmě nechceme zdržovat, chceme to urychlit co nejvíce. Tento rok se ehm, maximálně zaměřujeme na to, abychom zvládli Mexiko, Mercosur, eh, Japonsko, samozřejmě se to musí všechno přeložit a tak dále. A možná, že eh, když, je to, když to probíhá paralelně, tak samozřejmě získáte trochu času takže budeme se soustředit na vyjednávání, co nejvíce to půjde. Budeme doufat, že Evropský parlament na tom um, bude co nejusilovněji pracovat a, a budete pracovat až do poslední chvíle. Pan Martin, ano, o tom jsme už diskutovali. Samozřejmě, že by to mohla být určitá alternativa, ale dnes nejsem schopná o tom rozhodnout, tedy že singapurskou dohodu rozdělíme. Mohla by to být budoucí možnost nebo možnost pro tento případ. Uvidíme musíme hm, to ošetřit se, se státy a řešit to také samozřejmě s Evropským parlamentem a je to samozřejmě zajímavý pohled na věc. Soud, hm, tady myslím, že ten se rozhodl velmi jednoznačně Většina té dohody je v kompetenci EU, což znamená, že ratifikace e, v členských státech i v Evropském parlamentu. To je velmi demokratický způsob, jak se k tomu postavit. Neznamená to, že národní parlamenty jsou vyloučeny a my jsme tady intenzivně vyjednávali s členskými státy. Já si myslím, že celý e, proces v rámci CETA na, e, na, nad tím se zamysleli mnozí lidé. Musíte do toho zahrnout ten národní proces. Můžete samozřejmě říct, říci, vážení eh, poslanci národních parlamentů, dnes jsme rozhodli eh, o mandátu, že vyjednáme dohodu eh, s tou a tou stranou. To není možné. My vás samozřejmě, ne, nebo můžete zkrátka říci, my vás budeme informovat, toto není v zodpovědnosti Evropské komise, my samozřejmě můžeme sehrát určitou úlohu a to děláme. Samozřejmě musíme zajistit, že budou eh, demokraticky ratifikovány dohody, že vše bude pečlivé, ale ten proces nesmí trvat dlouhá léta, protože potom to všechno ztrácí smysl. Ale do budoucnosti tady budeme potřebovat trochu více času, budeme mít technickou diskuzi eh, a tu politickou diskuzi, které bych byla k dispozici později. Pan Martin, eh, my samozřejmě nikdy nemůžeme zajistit, co rada do toho vloží, když my se samozřejmě budeme velmi snažit. Paní Miner a paní, paní Begin, já jsem zapomněla odpovědět na tu otázku. TTIP a iniciativa TTIP, tam to není tak, že ta iniciativa by se měla implementovat, ale že komise, no, tedy by eh, tam měla um, ty věci zaregistrovat, eh, soud na to upozornil a to tam zkrátka šel ten registr. Um, pokud jde o Maroko, budeme muset nalézt způsob, jak zahrnout eh, obyvatele západní Sahary do té diskuzi. Nebude to jednoduché, ale zkrátka je to potřeba a vím, že ESVČ na tom pracuje na eh, mnoha úrovních. Bylo to rozhodnuto teprve včera eh, za zodpovědnosti eh, VIS a parlament o tom budeme informovat. Pokud je o pana Fisase, tak jsem tady um, um, Tady, tady jsem hovořila s panem Macronem a když jsem jednala s ním a s jeho vládou, tak jsem pochopila, že on by chtěl revidovat to, jaký bude dopad na Francii předtím ještě, než o tom bude hlasovat francouzský parlament. Já myslím, že to je velmi rozumný návrh. Myslím si, že to neznamená, eh, že eh, ta, to uplatnění by bylo ohroženo. Eh, tady je zkrátka proces ve Francii a oni chtějí, aby to bylo co nejtransparentnější. A to je jediné, o co jde. Paní Karten Darling. Dobře, to přeskočím. Zmínila jsem, že pracujeme na dokumentu o udržitelném rozvoji a Toto jsou věci, které jsou v našich dohodách závazné. Někteří z vás by si přáli sankce, ale Eh, ono to není nezávazné. Budeme pracovat na různých možnostech, nebude tam jeden návrh, budou tam různé alternativy, eh, máme tam určitá pro a proti a potom to bude na vás, členských státech, nevládních organizacích, občanské společnosti, ty všichni obohatí tu diskuzi a já doufám, že to nás posune. Pan Fjellner eh, nadnesl velmi důležitou otázku, my jsme na tom diskutovali na zasedání rady o implementaci. Máte pravdu, máme samozřejmě na papíře nádherné dohody, ale potom nejsou stoprocentně um, tedy eh, realizovány. A teď jde právě o to provádění, jakým způsobem eh, se tady zaměřit na malé a střední podniky, které tady velmi často právě mají největší problémy s přístupem my samozřejmě tady na tom budeme pracovat i s členskými státy, protože to jsou ty klíčoví partneři v této věci. Dosilujeme eh, o příslušné IT nástroje, eh, pokud jde o pravidla původu a ke konci tohoto roku tam právě eh, přijdeme s něčím novým, pokud je o provádění těchto dohod. A vítáme samozřejmě jakékoliv podněty. Pan Grasslander, my jsme nežádali soud, aby vydal stanovisko k tomu eh, systému eh, soudu pro investice. My jsme se ptali, ptali na tu mixitu, na to, na to smíšení a víme, že tento systém je plně v, eh, v souladu, ale myslím si, že mm, Belgie tady řeší takový proces a my to budeme sledovat, před soudem to řeší, ale my velmi věříme, že to je všechno v pořádku. Pokud jde o Brexit, to byla otázka pana předsedy. Eh, Spojené království je v tuto chvíli eh, součást, ty, ty, ty zkrátka se podílejí na našich dohodách, ty se na ně vztahují, ale jakmile odejdou, tak už to tak nebude. A teď jde zkrátka na to, o to, aby oni to sami nějak nově nadefinovali, ten budoucí, eh, ty budoucí vztahy, potom Turecko. Eh, jak to s tím bude vypadat. My k tomu nemáme ještě mandát, až budeme mít mandát od členských států, teď už na to čekáme asi 6 měsíců, tak začneme vyjednávat. Takže, a potom si myslím, že to bude trvat několik let, eh, než tady to dotáhneme do konce. Paní Reding, ano, my v tuto chvíli eh, se pouštíme do ofensívy proti protekcionismu, máme velmi ambiciózní agendu, jsou tam různá bilaterální a vícestraná um, jednání a eh, mnoho zemí eh, eh, teď to právě řeší, nebo my to řešíme, jestli můžeme eh, pokračovat bez USA. Je to možné řešení, protože by bylo škoda, kdyby toto vyjednávání vyznělo na prázdno, pokud tady USA nebude mít zájem. Pokud jde o screening investic, tak tady ty otázky šetříme, je to složité, protože jsou tam také určité limity ve smlouvě, co můžeme na evropské úrovni dělat a co ne ale je to diskuze, která se začne. Já jsem viděla dokument EPP a já se k tomu brzy vrátím, k tomuto tématu. Kompatibilita, o tom jsme už hovořili. A potom bylo o bezpečnosti. Myslím, že to bylo dobré, to nám dobře posloužilo. Možná v některých případech bychom toho, dotá- toho dosáhli více, kdybychom to neuplatnili, ale tady máme kompromis rady, kde v konkrétních případech bychom mohli se rozhodnout toto neuplatnit. A teď my čekáme na stanovisko parlamentu, abychom se mohli pustit do uh, Eh, dialogu. Potom due diligence. Eh, tady nebudeme se pouštět do stejného procesu jako u konfliktních minerálů. Tam by to byl příliš složitý proces, takže to nemůžeme udělat. Máme tady eh, nějaké pokyny VTO, ale já si myslím, že neby, není možné postupovat stejně jako u konfliktních minerálů. Vyjednávání s Japonskem. Ano, to bude asi jako CETA, bude tam závazná kapitola o udržitelném rozvoji, tak jako vždy. A systém Eh, soudu pro investice. To jsme ještě v případě že eh, Japonska nevyřešili Filipíny. Ano, ta situace je velmi znepokojivá. Byla jsem zde eh, před zasedáním ASEAN před dvěmi měsíci. Řešila jsem to s filipínskými protějšky. Říkala jsem, že jsme velmi znepokojeni některými těmi aspekty. Týká se to dru, drog a mimosoudních trestů smrti a tak dále a e, na podzim tady k tomu bude zpráva. E, prověřím to ještě, ale jinak s vámi souhlasím v tom, že ta situace na Filipínách je nesmírně znepokojující. Není možné rychle modernizovat staré dohody. Tady k tomu všemu potřebujeme mandát rady. A pokud nebudeme mít dohodu se Spojeným královstvím, no to by bylo velmi neblahé. Um, a já velmi doufám, že pan Padně a jeho tým tady s britskými přáteli udělali vše, co bude v jejich silách, aby se uh, dobře dohodli. E, Spojené království e, je mm, zkrátka spojencem EU. Pokusíme se najít co nejlepší způsob e, toho rozchodu. Vyjednávání o obchodu je zatím, e, to to zatím ještě není na pořadu dne, to je ještě předčasné. A já si myslím, že bychom to neměli vzdávat před samým započetím těchto vyjednávání. Myslím si, že jsem to stihla ještě o minutu dříve, takže vám všem děkuji. Děkuji Cecílie, přátelé, kolegové, děkuji vám. Opravdu se držíme v časovém rámci a probrali jsme spoustu vrcholně aktuálních témat. Takže všem děkuji. Good. Dobrá, kolegyně, kolegové, dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání, který jsme už zmínili. Jedná se o rozsudek soudního dvora ve věci dohody o volném obchodu se Singapurem. Konečně tedy máme jasno v otázce kompetencí a příslušností. Zda je to smíšená dohoda nebo dohoda jenom EU, jaké části co kam patří. Já si myslím, že je to velice důležitý bod. My jako parlament jsme se vždycky účastnili diskusí a také jsme napsali dopis právnímu výboru, a tak jsme také byli účastní toho procesu a teď je tady samozřejmě ta napínavá otázka, co z toho plyne. A jak eh, budeme s tou dohodou, jak k ní budeme přizpůsobovat? David Martin už navrhl, že by se ta dohoda se Singapurem měla rozdělit. No, to je teď ta otázka. Co si počneme teď s tím rozsudkem? A Tady jsou teď čtyři lidé, kteří k tomu učiní krátký úvod. Za prvé jsem rád, že je tady zastupující generální ředitel z generálního ředitelství pro obchod DG Trade mezi námi a dávám mu tímto slovo. Děkuji, pane předsedo. 16. května 2017 vejde do dějin jako důležitý den, kdy eh, soud vydal dlouho očekávané stanovisko, které se týká kompetencí souvisejících s obchodní smlouvou se Singapurem. Rozhodoval eh, soud v plném obsazení a jak jste řekl, pane Lange, eh, Potřebovali jsme opravdu tuto, toto projasnění, pokud jde o odpovědnosti a pravomoci ohledně evropských dohod o obchodu. My jsme spokojeni s tímto stanoviskem za komisi, protože eh, zareagovali na naši otázku. Otázka se netýkala kompatibility smlouvy s naší vlastní dohodou, nejbrž šlo o vyjasnění kompetencí, pravomocí, tedy kdo eh, má kompetenci a výhradní kompetenci za kterou část eh, smlouvy. Takže když jsme se obrátili na soud a položili jsme soudu naši otázku, byli jsme velice rádi, že nás Evropský parlament podpořil a v podstatě eh, všechny názory, které předkládala Evropská komise soudu, nakonec soud Eh, pardon, parlament také eh, podpořil. K soudu se obrátily i členské státy, které do značné míry rozporovaly názor eh, obou dvou institucí. Rozsudek si myslím, že je velice dobrou věcí nejenom pro komisi a parlament, ale myslím, že můžeme říci, že je to dobré pro nás, pro všechny, pro celou Unii, pro všechny instituce. A to v tom slova smyslu, že Soud eh, zjistil, že větší část této smlouvy spadá do výhradní kompetence EU, včetně eh, dopravních služeb a obchodu a eh, udržitelného rozvoje, což je velký zájem Evropského parlamentu a také jasně potvrdil výhradní kompetenci EU v oblasti obchodní politiky po přijetí Lisabonské smlouvy. To nám pomůže, jak jste sám řekl, pane předsedo, určitým způsobem nově navrhnout budoucí smlouvy o volném obchodu. Jak eh, už paní komisařka uvedla, když jste se jí ptal, Teď potřebujeme trochu času, abychom si toto stanovisko zanalizovali, abychom si z toho učinili závěry pro naše budoucí smlouvy, které budeme uzavírat. Takže vás dnes možná trochu zklamu, protože se v podstatě omezím na to, že zmíním jenom nejdůležitější části rozsudku a dnes bohužel nejsem připraven, ani k tomu nemám institucionální mandát, abych eh, zašel dále a probral s vámi možné scénáře a alternativy. My teprve na komisi potřebujeme vše pečlivě zvážit a zanalizovat si. Pak to pochopitelně probereme i s vámi a členskými státy, než eh, předložíme nějaký jednoznačný návrh. Teď tedy, co přesně soud říká? Já to s vámi teď eh, projdu, ty hlavní prvky jejich stanoviska. Soud se domnívá, že následující ustanovení eh, dohody eh, se Singaporem jsou výhradní kompetencí EU. Jde o obchod se zbožím, včetně regulačních záležitostí, obchod se službami ve mm, všech oblastech práva k duševnímu vlastnictví, veřejné zakázky, Eh, volná hospodářská soutěž, přístup k trhu v oblasti investic, eh, přímé zahraniční investice, invest, ochrana investic, ale jenom pokud eh, jde o přímé zahraniční investice, obchod a udržitelný rozvoj a veškerá ustanovení o transparentnosti, která jsou uváděna v těchto smlouvách. Všechny tyto záležitosti tedy spadají do společné obchodní politiky podle článku 207 smlouvy. Soud eh, rozhodl, a to si myslím, že je velice důležité s ohledem na budoucnost, eh, že všechny tyto záležitosti eh, se konkrétně týkají obchodu, protože jsou v podstatě zaměřeny na to, aby umožňovali či ulehčovali tento obchod a mají přímý a bezprostřední účinek na obchod. To je velice důležitý test odstavec 36 stanoviska soudu a právě na základě tohoto testu mm, Eh, prošel soud všechny kapitoly dohody se Singapurem a na základě tohoto testu je zhodnotil. Toto stanovisko je tedy důležité, zejména pokud jde o obchod a udržitelný rozvoj, což je kapitola číslo 13 eh, dohody a také pokud jde o kapitolu o dopravních službách, o které se hodně eh, u soudu diskutovalo a členské státy i rada tam přicházely s různými názory, které se lišily od názoru komise a parlamentu, ale soud rozhodl, že pokud jde o obchod eh, a udržitelný rozvoj, spadá to do společné obchodní politiky, protože tato politika eh, se realizuje podle eh, zásad a cílů evropské politiky vnější akce a sem konkrétně podle smlouvy spadá také udržitelný rozvoj. Takže to si myslím, že je projasnění, které všichni vítáme. Podobně se hodně diskutovalo o dopravě o dopravních službách. Eh, to je odstavec 5 eh, ustanovení smlouvy o obchodních eh, obchodní politice, článek 207 smlouvy, kde se z dopravy vylučuje, pardon, z obchodu vylučuje doprava a soud vycházel tedy z ustanovení zásady ERTA, čím se dostáváme k rozsudku, smlouvu, smlouv, rozsudku soudu z roku 71, kde vzhledem k interní evropské legislativě o dopravních službách evropská kompetence je opět eh, kompetencí výhradní. Takže toto stanovisko soudu ukončilo velice dlouhé diskuze, které se vedly na radě ohledně dopravních služeb. Spadá sem také e, zadávání zakázek v oblasti dopravních služeb a i tady soud dospěl k, tom, k tomuto názoru stejně jako u řešení sporů mezi státy. Není sdílené kompetence. Zatím jsem hovořil o těch výhradních kompetencích, teď tedy sdílené kompetence. Soud potvrdil e, tedy u přímých zahraničních Mm, investic exkluzivní kompetenci EU, ale pokud jde o nepřímé eh, zahraniční investice a řešení sporů mezi státy investory se považuje za kompetenci sdílenou. Pokud jde o portfoliové investice, tak ty jsou vyjmuty z působnosti článku 207 eh, autory smlouvy, protože smlouva stanoví, že se jedná o přímé zahraniční investice a proto Portfoliové investice, které nejsou přímými zahraničními investicemi, nespadají do působnosti obchodní politiky, nejbrž pod eh, ustanovení o volném pohybu kapitálu, což je sdílená kompetence. Analýza soudu u USDS eh, je opravdu um, novátorská i pro nás a sami se nad tím musíme hodně zamyslet, eh, jakým způsobem se tato zjištění interpretovat. V rozsáhlém prohlášení, které najdete odstavce 292 stanoviska soud hovoří, že odstranění eh, těchto sporů z jurisdikce členských států, což vlastně je podstata ISDS, nemůže proběhnout bez souhlasu členských států. To je zcela jasné stanovisko, které nás dosti eh, překvapuje. Komise o tom uvažovala jinak eh, a i generální advokát tedy mm, zastával původně odlišný názor, takže my se musíme teď zamyslet nad tím, jaký dopad toto bude mít na budoucí dohody, které budeme uzavírat. Takže kdybych to teď měl schrnout, eh, jedná se o rozsudek nesmírně, nebo stanovisko nesmírně důležité. Je to první, kde soud interpretuje nová ustanovení Lisabonské smlouvy ohledně obchodní politiky. A Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že eh, se vlastně dostáváme k samé podstatě řízení naší obchodní politiky. Soud eh, v podstatě eh, souhlasí s názorem Evropského parlamentu a komise, pokud jde o výhradní kompetence a tím pádem řeší otázky, které nás zneklidňovaly po celou řadu let. Eh, přichází s velice odvážnou interpretací ustanovení o obchodní politice. Zároveň také stanoví, že neexistuje žádná konkrétní výhradní kompetence členských států a to je opět eh, odlišná věc. Eh, liší se to od toho, co původně uváděl eh, generální advokát. Jsou tady pouze sdílené kompetence v oblasti ISDS a nepřímých zahraničních investic. Jak už jsem tedy říkal, naše první diskuze bude teď muset teprve na komisi proběhnout, bude jistě intenzivní, bude trvat několik týdnů a teprve poté můžeme začít znovu jednat s parlamentem a členskými státy o dalším postupu. Děkuji. Děkuji. Za právní službu komise tady máme Karina Blána. Chcete se k tomu vyjádřit? Nikoliv, takže požádám naši právní službu, pana eh, Nilse Garda, zda se nechce vyjádřit. Také ne. To jsou ale překvapení. Tak prosím. No, pokud skutečně chcete, tak se mohu vyjádřit, ale v podstatě zástupce komise už je důležité řekl. Jediné, co bych snad zdůraznil, je, že je tady několik záležitostí, kde členské státy zastávaly velice silný postoj a ten se lišil od postoje komise a parlamentu. Šlo například o tu záležitost eh, oblasti dopravy. Doprava je vyjmuta ale pokud jde o závazky v oblasti dopravy, tak platí, eh, eh, respektive je možné, že se to dotkne společných pravidel v oblasti výhradní kompetence. My bychom očekávali, respektive očekáváme, že to tady budeme muset eh, řešit ve stávajících i budoucích smlouvách, to dodržování společných pravidel. A otázka udržitelného rozvoje podobně je v tomto případě mm, Rada a české státy smýšleli jinak, ale tyto závazky potvrzují závazky, které se už objevují v jiných mm, mezinárodních dohodách. A proto si členské státy a Rada myslely, že to budou národní kompetence. Ale soud s tím nesouhlasil Já myslím, že to by mohlo stačit. Děkuji. Eh, eh, eh. Děkuji a teď už předám slovo našemu zpravodaji pro Singapur, což je David Martin, aby se krátce vyjádřil. Děkuji opravdu velice stručně. Nejprve chci říci, že Brexit hodně mění náš náhled na věc. Toto stanovisko se hodně oceňovalo v britském tisku, vítali ho těch, kteří normálně jsou proti Evropě. A kdybychom neodcházeli, eh, tak eh, by to opravdu byla velká výhra evropských institucí. Protože odcházíme, tak eh, se uvádělo, že to je tedy věc, která umožní snažší odchod z EU. Ono se hodně tedy názor na tu věc liší podle toho, v jaké fázi se člověk zrovna ocitne. Každopádně tedy k obchodní politice myslím si, že toto stanovisko Evropského soudu nás může zachránit před řadou e, rizik v evropské obchodní politice a opakuji, že bychom měli oddělovat e, investiční část mluv od e, z té eh, části dohody, která se věnuje zboží a službám. Jak řekla paní komisařka před okamžikem eh, stanovisko o mm, té kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji je důležité, protože soud řekl, že to je nedílná součást našich eh, obchodních dohod a to je velice důležité stanovisko do budoucna, pro budoucí smlouvy. Teď konkrétně k Singapuru, jenom stručně. Za prvé Doufám, že teď díky tomuto stanovisku budeme, muset rych, budeme moci rychleji pokročit ve vyjednávání. Vlastně jsme tři roky čekali eh, s ratifikací dohody a není to ničí, ničí vina, eh, jsou to, nebo respektive není to vina našeho partnera, jsou to naše interní problémy. Teď, eh, pokud se budeme přát postupovat rychle, tak si myslím, že nejrychlejší řešení bude, když se ta smlouva rozdělí na dvě části. Já jsem se ještě díval včera rychle na naše historii investičních dohod. Singapur uzavřel 47 bilaterálních investičních smluv, včetně s eh, dohod s některými zeměmi eh, Evropy. Žádný členský stát EU nikdy neřešil žádný soudní spor se Singapurem. Byl tam jenom případ s, s Indonésií a Myanmarem, takže si myslím, že je velice důležité, abychom měli investiční dohodu se Singapurem a to bez dalšího zdržování. Jak řekla paní komisařka, potřebuji určitý čas na, na zamyšlení. Nevím, jestli tady máme někoho ze singapurské ambasády, který by se mohl vyjádřit, ale kdyby tady byl, tak asi jediné, co bych mu teď řekl, je, že děkujeme za dosavadní trpělivost. Děkuji. Myslím, že to byla především evropská strana, která tedy žádala tu investiční kapitolu. Nebyl to Singapur. Dobře, takže vážení kolegové, teď eh, předám slovo našim koordinátorům a pak některým dalším poslancům a máme na to zhruba dvě minuty, tedy bude mít každý. Pan Kaspary. Já, liebe kolegyně, kolegyně, kolegové, my jako strana Lidová jsme připraveni převzít odpovědnost, kterou Evropský soudní dvůr dal institucím a je teď zcela jasné, že Evropská unie se nestane demokratičtější tehdy, když budou všechna možná gremia rozhodovat nebo spolu rozhodovat o všem. Je to zcela demokratické, když nějaká obecní rada něco rozhodne, aniž se nás ptá, tak je v pořádku, když my něco rozhodneme, aniž se ptáme jiných. Proto je dobře, že v tom teď máme jasno. Druhá věc. Měli bychom intenzivně přemýšlet o tom, jak v budoucnu budeme přistupovat k těm otázkám investic. Zda opravdu chceme mít vlastní samostatnou dohodu obchodní, samostatnou dohodu investiční, a nebo zda chceme mít dohodu obchodní a investiční, která ale nebude mít tu část o směřování sporů a budeme mít samostatnou smlouvu o urovnávání sporů, která se bude ratifikovat. Měli bychom si to rozmyslet, zatím ještě nevíme, co bude rozumné. A druhá věc, také ta formulace, kterou zmínil zástupce komise, mě zarazila a sice otázka e, soudnictví u investicí, tam je slovo remove, tedy to, co se odebere národním soudům. Možná bychom se mohli zamyslet nad tím, zda bychom nenašli nějaké kreativní řešení, jak tu jasnou možnost, a sice o právo a ochranu investic na jedné straně a na druhé straně s tím logicky spolené, spojené soudnictví, zda bychom to nemohli mít na evropské úrovni. Tedy byl bych rád, kdybychom v příštích týdnech tady ve výboru a napříč frakcemi o tom otevřeně mohli hovořit. Ale teď jsem opravdu vděčný, že teď Osm let po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost konečně víme, jaké máme a jaké nemáme kompetence. Děkuji. SAD David Martin. Děkuji. Jedna oblast tady nebyla zmíněna. My vítáme toto rozhodnutí a to kapitoly o investicích. Bychom si nemysleli, že jsou to eh, ve smíšené konference, je to tedy výhradní eh, kompetence členských států Stejně tak si myslíme, že třeba eh, ty mechanismy o toxic, jsou toxické a měli bychom pokračovat v reformách, i co se týče ISDS. Komise to více či méně akceptovala, ale pro nás reforma té investiční dohody je taková, a že si myslíme, že jako frakce si myslíme, že investice by měly být považovány za standardní součást za EKR, pan Kamal. Děkuji. Myslím, že mnozí z nás si mysleli, pro mnohé z nás byl ten rozsudek překvapivý nebo alespoň zajímavý, ale to není nic neobvyklého. Ano, teď máme jasno, je to jasně řečeno, Vešli, vedly se mnohé vážné debaty, ale jedna věc, kterou David zmínil, já jsem byl zpravodaj od roku 2014, byli jsme velice otevření a Singapurci byli velice, velice trpěliví ano, my jsme někdy nebyli dobrým partnerem. Když eh, podepíšete smlouvu a obě strany si myslí, že je to uzavřené a vy to pak znovu otevřete, tak pak se to opravdu musí někdy přijmout. Bylo to od nás neúplně fér a Singapurci byli velice, velice trpěliví. A v tomto kontextu i další bod. Pokud to zahrnuje nějakou separátní dohodu o směřování sporu, tak to bychom tedy měli udělat. Zatím k tomu nemá moje frakce stanovisko, zda by se to mělo týkat všech smluv, aby se to usnadnilo, ale nebo zda budeme postupovat případ od případu. Některé země eh, eh, tady nemáme nic, eh, co bych nám eh, znemožňovalo to důvěru, ale některé země tu kapitolu opravdu potřebují, protože mají jiný právní rámec. Bude to tedy případ od případu, ale víme, že EU a i američané eh, jsou tomu nakloněni a pak tedy bude ještě ICS, tedy eh, ten soudní systém pro investice. Takže je na čase vážně o tom diskutovat. Děkuji. Děkuji Maritě Šáke za Alde. Děkuji, budu stručná, protože doufám, že kolega už je na cestě, co má Singapur na starosti, ale obecně. Ano, jas, máme jasno a to je dobře. Máme jasno a to je v pořádku a doufám, že až dojde na obchod, na obchod, tak každý se bude držet právních aspektů a nebude nic politizovat. Ale stále máme spoustu politických otázek. Soud neodpověděl na všechny. Já si tedy myslím, že teď záleží na radě, aby posoudila, co to všechno znamená pro budoucí obchodní dohody. Dát jasný mandát, který bude zahrnovat třeba národní parlamenty, zahnout vlády, zahnout různé regiony aktivnějším způsobem, protože někdy je návrh i v debatách tady v parlamentu, že potřebujeme, aby soud rozhodl, kdo co může v obchodních smlouvách, kdy a kde, tak tomu nikdy nebylo a nemělo by to tak být vnímáno. Já si myslím, že je důležité, že politické vůdcovství je teď také vyjasněno takže EU může fungovat v duchu Lisabonské smlouvy a hlavně teď, když eh, podstatě není tolik ve hře, ale je to příležitost. Také zapomínáme, když slyšíme tón této debaty, že ty šance eh, existují, ale musí se potkat s politickým leadershipem. Uvidíme, že doufejme, že lidé začnou také přemýšlet této jasně rozhodnuté otázce. Děkuji. Pan Scholz za GUE. Děkuji. Je tady pár aspektů, které chci zmínit, které pro mě vyplývají z této dohody. Uh, tedy z dohody s tím smírčím řízením. To musí být předloženo národním parlamentům podle 292. Rozhodnutí o sporných případech eh, by se s tím odebíraly kompetence příslušnosti národních soudů. Já doufám, že to nepřipustíme, aby se to jednou provždy v důsledku ISDS vyřadilo ze hry. Kompatibilita ISD, systému ISDS s evropským právem zatím není vyjasněna. Tady není nic jasného. Já doufám, že členské státy budou naléhat třeba valonský regionální parlament nebo národní parlamenty by se o to komise mohly snažit. A kromě toho by bylo možné z politických důvodů spochybnit eh, takovéto dohody ze strany členských států. To jsme viděli třeba v případě dohody CETA. A chci říct, že to zřejmě nebude jediný problematický aspekt, například dialog mezi jednotlivými orgány by se měl stát předmětem diskuse a pak eh, se také, také hovořilo o tom, že je tu nedostatečná blízkost k občanům. A jak už řečeno, no, když jsem s ničím nespokojen, eh, tak eh, bych měl z parlamentu vystoupit. No, pan Finn vlastně ukázal to, co já vždycky jsem už kritizoval, a sice, že se všichni uh, snaží bránit před zásahy národních parlamentů a my jako parlament musíme naléhat na to, aby existovala větší míra kultury, kontroly. Měli bychom mít smíšené dohody, měli bychom zvážit také příslušnost komise, protože to je škodlivé pro politickou podporu občanů, kterou poskytují Evropě. A teď paní Hautala za zelené. Já jsem přesvědčena o tom, co řekla Maritě Šáké. Zjevně se pohybujeme směrem k vědce výhradním kompetencím EU a také si myslím, že okamžik, kdy členské státy a jejich parlamenty by se měly dostat ke slovu, je, když se vyjednává o mandátech. To si myslím, že je jeden ze zcela jasných závěrů toho rozhodnutí. Uh, pokud chceme, a já si myslím, že chceme mít zachován no, demokratický princip, tak pak si myslím, že v okamžiku, kdy se přijímá vyjednávací mandát, tak to je okamžik, kdyby se měly členské státy mít možnost vyjádřit. Připomínám, co e, chtěla paní komisařka Malmströmová, abychom ji podpořili když eh, se snaží o zveřejňování vyjednávacího mandátu. S tím něco musíme udělat. Tady musíme něco udělat. A druhá věc, já si myslím, že teď se máme jasno o povaze kapitoly o udržitelném rozvoji a teď máme víc možností pro Evropskou unii, aby pokročila v oblasti udržitelného rozvoje, protože často členské státy jsou opravdu velice liknavé v pohybu tímto směrem. Děkuji. E NF, pan Ferran. Vážení kolegové, došlo k zázraku. Evropský soudní dvůr seriózně varovala Evropskou komisi Obchod není eh, výlučnou kompetencí Evropské komise. Každá obchodní eh, dohoda smíšeného eh, nebo částečného charakteru je takové povahy, že i národní parlamenty se k tomu budou mít možnost vyjádřit. To je opravdu návrat k mezinárodnímu právu které je zakotveno také ve smluvě. Pokud je o Singapur, tak tady je potřeba zacházet dále. Musíme Evropské komisi odejmout výlučný vyjednávací mandát. Je potřeba, aby Evropský parlament se opět chopil svých výsad a e, jednal v zájmu eh, svém nebo ve svých zájmech a ne v zájmu lobbystů, v zájmu občanů a ne v zájmu lobbystů. Pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl uvítat toto rozhodnutí jako zpravodaj k této věci. Eh, tady to stagnovalo v posledních letech a teď doufám, že se nám podaří posunout se vpřed a implementovat vše co nejrychleji. Jak toto vnímá Singapur? To je má první otázka. A, a jak to vlastně provádějí, nebo jak to vypadá s prováděním. A potom a, k tomu, co tady bylo řečeno. Um, Eh, rozsudek tady potvrdil, jak je to s kompetencemi a eh, kdo má zodpovědnost, a to se týká nejenom Singapuru, ale i dalších záležitostí. A potom bych se chtěl zeptat na to, zda úprava na ISDS by, eh, že bychom tam měli jiný přístup ehm, k tomu, jak by tyto věci, ty spory měly být řečeny a jak to bylo e, že bychom to u budoucích toho mohli uplatňovat pouze podle toho nového přístupu. Jsou tady lidé, kteří hovoří e, o nedostatku transparentnosti, ty udělají vše pro to, aby zastavili jakoukoliv obchodní dohodu, takže bychom se měli posunout vpřed, protože tady máme um, mm, zodpovědnost a také uh, máme tu autoritu a v zájmu evropských občanů bychom to měli dotáhnout dál, pan Fialner. Pan Kamal eh, Sayed, eh, pokud jde konkrétně o singapurskou dohodu, tak eh, já si myslím, že to je opravdu velmi v podstatě trapné. My jsme začali vyjednávání o dohodě o volném obchodu, potom jsme změnili názor a řekli jsme, že bychom chtěli, aby to zahrnovalo investice. Uděláme dohodu o investicích, potřeseme si ruku, ale potom řekneme, a my jsme se zase, my jsme si to zase rozmysleli, můžeme to opět otevřít. Um, a jako kdyby to nestačilo, tak potom e, komise ve své moudrosti rozhodne, e, že e, bude jednat o tom, zda tedy singapurská dohoda bude příští dohodou nebo ne, že se to tedy poslalo se to k soudu, ale pokud je o dohodu s Kanadou, tak tam to tak nebylo. Takže dohoda s Kanadou bude předběžně uplatňována, zatímco tato dohoda stále vyčkává. My bychom měli říci ano, velmi nás to mrzí, to je první věc, a za druhém slibujeme, že už to nikdy neuděláme. Tak to se nikdy nebudeme chovat k našim obchodním partnerům jenom protože jsou malí. Pokud jde o singapurskou vládu, tak musíme jednat o tom, jak přistupovat k budoucím dohodám jak řekl Daniel, budeme o tom muset intenzivně mluvit. Měli bychom ovšem naslouchat soudu a dodržovat pravidla a budoucí mandát bychom měli nastavit tak, aby evropské instituci e, e, tedy aby evropské instituce se opravdu správně staraly o obchodní politiku. A pak otázka na komisi. Co uděláme se všemi těmi, těmi existujícími mandáty? Je možné uh, uděláte dvě různé dohody na základě jednoho mandátu? Ehm, tam by mě zajímalo ta fakta. Nyní eh, uzavírám seznam řečníků, máme tam ještě pět dalších eh, žádostí o diskuzi. Eh, Karolin, děkuji. Um, Hodně nejčast, dnes tady nejčastěji zaznívala jasnost. Ano, pokud jde o působnost, tak máme jednoznačnost, ale možná by bylo dobré, eh, kdybychom si u Evropského soudního, Evropského soudního dvora eh, vyjasnili uh, i situaci toho uh, systému řešení sporů, aby to bylo uh, v souladu s evropskými pravidly. Proč se to neudělalo najednou? Irma? Děkuji. Já souhlasím s otázkou pana Fjellnera. V případě Singapuru bychom se mohli řídit tím stejným procesem jako u Kanady, přistoupit k ratifikaci a pak by, se, pak by smlouva vstoupila v platnost jenom prozatímně a pak by následovala ratifikace členských států a tím pádem by se celý proces se Singapurem zrychlil. Ale nevím. Nevím, jestli bychom mohli aplikovat ten stejný přístup. A teď eh, ta podstatná otázka je, co uděláme do budoucna. Myslím si, že v podstatě všichni se na tom asi shodneme, že tento rozsudek vyjasňuje eh, kompetence, výhradní kompetence Evropské unie a že jsou eh, mnohem širší, než původně eh, uváděl generální advokát, že vlastně tyto kompetence jsou i v oblasti investic takže já si myslím, že je potřeba vše dobře zvážit. Myslím si, že bychom si měli udělat přesnou analýzu výhod a nevýhod eh, možného procesu do budoucna. Je potřeba zvážit, eh, zda je vhodné udělat ty dvě separátní smlouvy pro obchod se zbožím službami a na druhé straně pro investice. Je potřeba to, to zvážit, abychom a to z hlediska vícestraného obchodu. Je potřeba si uvědomit, jaké um, dopady bude mít eh, každý eh, takový scénář. Děkuji. Thanks a lot, Mr. Děkuji, pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Eh, kromě těch dopadů, které přináší samotný tento eh, rozsudek, eh, bych se ještě chtěl eh, vrátit k tomu, co tady říkala paní komisařka. Říkala, že obchodní dohody se často dosahují ve velice dlouhém období. Dochází k prodlužování až tři roky se projednává eh, dohoda v radě, někdy jsou to období eh, mnohem delší, pak nastupuje ratifikace členských eh, států. I my jsme rychlejší než potom členské státy. A samozřejmě, že je možné si tato zdržení vysvětlit, ale myslím si, že bychom měli usilovat o zkrácení těchto časových lhůt. Dokládá to případ Mercosuru. Paní komisařka zmínila, když o, odpovídala na naši e, otázku, že nevždy je v naší eh, moci ty lhůty ovlivnit. Myslím si, že bychom eh, se měli konkrétně touto otázkou zabývat, aby nedocházelo k těchto nedocházelo k těmto absurdním eh, situacím. Chápu, že je potřeba se obrátit na soudní dvůr v některých případech, eh, ale není možné, eh, aby vznikala takováto zdržení. Je potřeba maximálně systém urychlit a zlepšit ho, protože pokud je takto zlouhavý, tak to podkopává naši vlastní důvěryhodnost. Ano, máte mm, naprostou pravdu, říká pan předseda, pan Tremoza. Děkuji. Omlouvám se za spoždění, protože jsem byl eh, teď ve výboru pro eh, panamské materiály, kde jsem musel vystupovat, eh, takže teď jsem šedou k, k Singapuru za ALDE, takže bych se k tomuto zmínil. Souhlasím s panem Sala Frankou. Jak víte, tak já jsem vždy byl pro rychlou ratifikaci eh, dohod o volném obchodu, protože to je oboustranně výhodné. Pro všechny eh, evropské země je to výhodné, pokud je o náš vývoz do Singapuru. Toto byl zcela jasný případ, eh, který můžeme dobře vysvětlit našim občanům, proč je parlament a instituce, proč jsou důležité a teď eh, zkrátka se celá věc eh, prodlužuje a souhlasím s panem Salafrankou, že je třeba zorganizovat diskuzi o tom, jak zrychlit ten proces eh, a získat zpět naši důvěru, kterou ztrácíme u občanů. Pokud teď dáme větší prostor členským státům, tak nevím, jestli dobře odvádíme svou práci, jakou máme potom my tedy přidanou hodnotu Myslím, že bychom tedy měli vyjednávat rychleji, měli bychom zvážit v nějaké širší diskuzi celou situaci a pokud je tu nějaká evropská kompetence, tak jsem proti tomu, aby měli poslední slovo členské státy. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Scholz. Děkuji, Bente. Chtěl bych zdůraznit, že zřejmě radě patří ten rozsudek. Rada by měla zvážit, jak bude formulovat obchodní politiku. A tady si myslím, že dostáváme velice dobrý argument, že musíme přenášet evropská rozhodnutí předtím, než eh, vstoupí v platnost, je třeba o nich diskutovat v členských státech jak ministři formulují mandát, musí být přeneseno parlamentům v členských státech. Tedy souhlasím s tím, co řekla paní Hautala. A tady si myslím, že musíme změnit myšlení, jak organizovat to politiku. Není jde jenom o to, zda budeme či nebudeme rychlí. Je třeba mít jasno, jaký dopad má obchodní politika na reálný život v členských státech a pak můžeme také vyjasnit, jakým způsobem vést jednání a jak implementovat výsledek jednání ať už je to dohoda o investicích nebo dohoda o zboží. Myslím, že v obou případech máme odpovědnost informovat o tom, protože jinak občané nechápou, co jako unijní instituce děláme. A tady si myslím, že máme jasnou odpovědnost a to je jasně řečeno soudním dvorem a tak můžeme teď eh, obchodní politiku nasměrovat, jak řekla paní Reding, eh, směrem k výměně. Musíme rozlišovat free trade a fair trade. Fair trade, spravedlivý obchod, znamená, že budeme přihlížet eh, i k přáním a výhradám občanů. Děkuji. Děkuji srdečně, říká pan předseda. Zřejmě ještě budeme muset to znovu reflektovat, jak teď naložit s tím rozsudkem. Mě by zajímala také otázka toho investičního soudu, protože je jasné, že portfoliové investice nejsou v kompetenci EU. To se nedá ani odvodit z článku 207, ale argumentace Evropského soudního dvora, která říká, že investiční soud nepatří do kompetence EU, protože by se něco odebíral národním soudům. Tomu by se dalo říct, že se na Evropský soudní dvůr můžeme obrátit po té, co proběhla ta národní soudní cesta, tak jak to u mezinárodních soudů bývá. Byla by to možnost, eh, pan Kaspary zmínil dalších pár věcí, tak by to byla možnost, jak se k tomu postavit. Mnoho otázek se vznáší v prostoru. Chce komise na něco z toho odpovědět? Pokusím se, co bude v mých silách, pane předsedo. A budu mluvit dál anglicky, to bude snažší. Ano, mnoho, mnoho otázek a také bych řekl mnoho legitimních otázek. Tedy pokusím se na ně odpovědět schrnutě do skupin. První, co Singapur? Samozřejmě jsme v kontaktu se Singapurem, vysvětlujeme jim pozadí tohoto soudního případu, je nám líto, že došlo ke zdržení. Proč se to týká dohody se Singapurem? No, protože je to první, která byla radě předložena ke schválení poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Je to tedy první případ, Nemohli jsme to no, přenechat své interpretaci smluv. Podle našich informací eh, singapurská strana chtěla, aby tam byly investice eh, zahrnuty původně, prapůvodně dávno, již to je, to nebyla iniciativa komise. Sdílíme odpovědnost a samozřejmě nejenom Singapur trpí tím zdržením. Unie tím také trpí a já chápu, že je to bolestné, bolestné pro nás všechny, ale když se podíváme na to, co nám soud poskytl, co nám přinese to zdržení, tak si myslím, že bychom měli být eh, rádi, že eh, pan komisař Barozo tenkrát s ním k soudu šel, protože tohle nám pomůže do budoucna v mnohem, mnohem ohledu. Druhá věc, samozřejmě je potřeba reflexy a je tady mnoho návrhů, my se na to podíváme a uvidíme. Řeknu jenom pár slov k tomu, jak je to komplexní. Slyšel jsem tady názor, že arbitráž je ze hry, to není pravda. State to state dispute settlement, tedy urovnávání sporů mezi státy, ano, pak je tady přístup na trh a e, ochrana trhu je výhradně unijní kompetence, takže jde tady jenom o to ISDS, investor state, mezi investorem a státem. Lidé šli na ulice, aby protestovali, ale netýká se to všeho a proto se musíme pečlivě dívat na to, jaké prvky by případně možná v té dohodě mohly zůstat i o investic. Netýká se to všech investic. To je velice delikátní záležitost a nejožehavější ze všeho je celá politická dimenze této rozpravy. Tady bych eh, chtěl reagovat na to, co řekla paní Hautela i další. Ano, je to velice politická záležitost a ono to už běží. Teď jsme obvinováni, že hledáme právní triky, jak se vyhnout demokracii. Proto jsme velice obezřetní. A já říkám, tohle se netýká komise, to se týká EU. EU dává určité kompetence komisi na základě mandátu, který pochází od rady. Netýká se to nás, je to EU je to kolektiv EU, jsou to vlády a samozřejmě splnění slibů, které jsme učinili vůči třetím zemím. Ano, trvá to dlouho, ale musíme to splnit. Pokud to splnění přestane, tak ta cena bude daleko, daleko větší. A demokratický prvek je jeden z důvodů, proč si myslím, že komise a její globalizační dokument eh, se odkázal na ten rozsudek. Je to velice důležitá rozprava a musíme být eh, obezřetní a bude to trvat nějaký čas. A pak eh, je třeba říct, že demokracie musí být plně zaručená. Komise odpovídá se Evropskému parlamentu ten musí ty dohody schválit i rada a musíme pak jít o krok dál a v podstatě komise udělá to tež a pak eh, budou členské státy povinny prostřednictvím rady být aktivnější v národních parlamentech již v časné fázi, tak aby se mandát zveřejnil. To je dlouhodobý závazek komise, který zatím rada ne zcela splňuje, ale jakmile ten mandát jednou bude předán, tak je třeba to dostat do rozpravy v Národním parlamentu na samém počátku. Nečekejte, až to bude u konce a pak to kritizovat. Neděláme nic za zády. Ne, všecko se dělá s plnou informovaností členských států. Takže naprosto souhlasím se všemi, kdo řekli, že je tady velká míra odpovědnosti, odpovědnost členských států, rady, jde o to, aby se členské státy u sebe doma zorganizovaly a jsem rád, že to tu zaznělo a podporuji to. Pokud se nemýlím, tak tohle byly ty nejdůležitější body, které zazněly. A pak ještě jedna pozitivní věc, a sice otázka kompetencí v externích vztazích, vnějších vztazích řekl bych, pervertovali. Mnoha diskuze, kterou jsme slyšeli v radě o obchodních dohodách, tak musím říct, že bychom měli být vděční soudu, že to vyjasnil a pomohl nám, ale to neřeší ten politický problém, ale dává nám to novou bázi, jak začít a konečně začít o těch opravdu politických věcích. Ano, někdy opravdu se skrýváme za právně puristickými argumenty. Děkuji. Má k tomu někdo nějaké poznámky? Já mám specifickou otázku. Jsou dvě různé dohody na bázi jednoho mandátu. Omlouvám se, měl jsem na to odpovědnit. Zatím komise má filozofii, že mandát nepředjímá výsledek jednání, tedy s mandátem, který nespecifikuje, kolik dohod může být, můžou být dvě, tři. To je náš názor, ale politicky je to trochu složitější, proto teď eh, zase pracujeme na reformulaci nového mandátu pro Chile a pro Nový Zéland a Austrálii. Přemýšlíme, jak eh, v tom mandátu indikovat, co komise zamýšlí, abychom byli transparentní vůči radě i parlamentu, abychom potvrdili, že věci se změnily v důsledku toho rozsudku soudu. Děkuji. Neodpovědělo se na všechny otázky, některé zůstaly vyset v prostoru, ale myslím, že parlament a komise eh, tady na některé věci mají stejný pohled. Eh, zítra budu mít to potěšení účastnice eh, oběda s členskými státy. Uvidím, co k tomu členské státy řeknou. Tak eh, tím se teď dostáváme ke konci tohoto bodu. Připočí, připomínám, že 19. června budeme mít prezentaci studie o investiční politice a budeme diskutovat o investiční politice, tedy budeme pokračovat eh, v rozpravě, jak to po tomto singapurském verdiktu dále přizpůsobit. Dobrá, tak se teď dostáváme k bodu 5 a to je hlasování. Ahead? No. 5.20. In time. Ne, máme to přesně na čas, nejsme v předstihu. 17.20, říká vám předseda. So, es ist 17 Máme 17.20 a v 17.20 mělo začít hlasování. Vůbec nevím, proč je tu teď takový hluk a ruch. Okay. Indicate your... Yeah, you have to indicate. Oh, perfect. Budeme hlasovat, hlasovat elektronicky v některých případech a proto bychom měli zjistit, zda fungují karty a proto teď zahajuji zkušební hlasování. Also. Takže vidím ještě toho i onoho kolegu, který by se rád třeba účastnil. Takže teď končím zkušební hlasování. 34 členů s kartou, jedna členka bez karty a proto bude vždy signalizovat, jak hlasovala. Tedy 35 členů a zdá se, že s rozdělením frakcí je také všechno v pořádku. Dobrá, takže teď jdeme na to. Nejprve zpráva eh, Karolín Gras Heinz o korupci ve třetích zemích. Nejprve kompromisní pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 2, 9, Máme tady ještě část návrhu pana Kempela, který je doplněním eh, ke kompromisu číslo jedna. O tom nyní budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromisní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 16. Pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jeden hlas navíc proti bylo zamítnuto. Pozměňovací kompromisní návrh 4. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jako doplnění máme pozměňovací návrh 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. doplnění kompromisu 8, tedy poslanecí návrh 34, kdo je pro, proti, stačili se schváleno. Pozměňovací návrh 35. Tady máme oddělené hlasování. Ovšem první část chybí, protože byl schválen kompromis 8, takže teď už budeme vlastně hlasovat pouze o té druhé části. Kdo je pro tu druhou část pozdravcího návrhu? 35 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 39, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se Schváleno. A teď už eh, závěrečné hlasování, nebo jsem něco přehlédl? Ne. Tedy elektronicky závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A jeden hlas pro, dodatečný, velkou většinou schváleno, takže gratuluji Karolín. Dostáváme se tedy k bodu 6 a to je zpráva o dohodě o Kubě, pan Böge. Máme tam kompromis 1. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Potom kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Pozměňovací návrh 10. Zahajuji hlasování. A hlasování je u konce. Takže schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut, 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdrželi se Schváleno. Poznací návrh 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poznávací návrh 37 v mírně pozměněné formě, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 41, kdo je pro, Ověříme poznávací návrh 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 42 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Pozměňovací návrh 42, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. Pozměňovací návrh 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poslanecí návrh 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poslanecí návrh 50, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dobře, to si ještě jednou zopakujeme. Ověříme. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Schváleno. To jsem přece říkal. Pozměňovací návrh 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 58, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Elektronicky hlasujeme o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Převážnou většinu schváleno. Brak, gratuluji panu Begemu. A nyní hlasování eh, bude elektronicky probíhat. Zahajuji hlasování. dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy a Kubánskou republikou. Bod 7. Do. Tedy jde o dohodu o politickém dialogu mezi EU a Kubánskou republikou. Bod 7. Es ist äh, der Konsens zu dem Kuba-Abkommen. Pod sedm rozhodnutí rady o uzavření dohody a tak dále. Hlasovali všichni? Ano? Tím to uzavírám hlasování. A opět velkou většinou schváleno. Gratuluji. A tím se dostáváme k bodu číslo 8 a to je usnesení o udržitelnosti eh, v Bangladeši, provádění paktu udržitelnosti v Bangladeši. K tomu jsme položili otázku k ústnímu zodpovězení. Nyní budeme hlasovat o usnesení. Odstavec 1, poznávací návrh 36, dvě části. Nejprve první část, kdo je pro, proti, drželi se, Zamítnout. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdrželi se, Někteří se nepřihlásili, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovací návrh 39. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. Skutečně eh, je dobré, když se všichni hlasování skutečně účastní. Pozměňovací návrh 40 padá a dostáváme se ke kompromisu 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 44 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 45 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 46 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 5, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jako doplnění pozměňovací návrh 51, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 55 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Pozměňovací návrh 55, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 58, pr, 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 60 a 61 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňující návrh 19 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 19 prověříme, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnut to. Pozměňující návrh 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 33 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Pozměňovací návrh 33. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 1 a 2 jsou identické pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 a 6 jsou identické pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A elektronicky provedeme závěrečné hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování je tímto u koncem. Velkou většinou schváleno srdečně blahopřeji všem, kteří spolupůsobili na této věci. Tím končí naše hlasování a vrátíme se k poslednímu bodu na našem programu, ale paní zpravodajku v tuto chvíli mezi námi nevidím. <laughs> so, what to do? Can give me the S&D group an indication if the... Má sociální uh, sociálně demokratická skupina nějaké informace o tom, zase, zda se zpravodajka vrátí? So, wir fangen mal an. Takže začneme. Máme tady dotaz od finského kolegy od liberálů, musí hned odejít, takže mimo pořadí mu dáme slovo jako prvnímu před spravodajkou, která tu bez tak ještě není. Prosím, pan Takula. The floor is yours. Okay, thank you. Ano, děkuji, pane předsedo. vystoupím jménem Dity. A bohužel musím odejít na hlasování v jiném výboru, tak ehm, proto vystoupím nyní. Ehm, naše stínová zpravodajka by chtěla poděkovat eh, zpravodajce, která zde není, eh, za tuto zprávu. My se snažíme dělat maximálně, eh, maximum pro to, abychom podporovali eh, světové hodnotové eh, řetězce. Přidanou hodnotou této zprávy je to, že se propojuje to, co už funguje, to, co už existuje. Zmiňuje se také to, co bychom mohli udělat v rámci EU do budoucna. Mohli bychom zlepšit inkluzi a Eh, nepunitivní eh, metody, eh, což nebylo vždy zohledněno. Jsou tam ty doložky o pozastavení, otázka korporátní, sociální odpovědnosti, no, otázka náležité péče. Přijímány doložek o pozastavení znamená, že třetí země se dobrovolně a připojí k dodržování environmentálních a sociálních standardů, přitom řada rozvojových zemí není schopná tyto standardy naplnit. Místo toho bychom tedy měli spíše aktivně s těmito zeměmi spolupracovat a využívat rámce, eh, jako jsou eh, obchodní smlouvy a nebo projekty typu Aid for Trade. Pokud jde o náležitou péči a korporátní sociální odpovědnost, tak zde existuje řada pobídek eh, pro to, aby společnosti skutečně eh, se držely těchto koncepcí a přitom eh, zůstaly konkurenceschopné a ziskové. Pokud chceme podpořit firmy v tom, aby se stotožnili s korporátní sociální odpovědností, tak se musíme soustředit na to, že zlepšíme transparentnost tak, aby Investoři i spotřebitelé mohli snáze identifikovat, které firmy eh, si tyto závazky vzaly za své. Nicméně nesmí být povinné. pro žádné společnosti. Firmy musí mít možnost uh, zvolit si přístup, který odpovídá jejich konkrétní situaci podle eh, všeobecných pokynů. Dále nesouhlasím s označováním. Pokud jde o povinné eh, environmentální a sociální dohledávání, eh, Myslím si, že v tuto chvíli neexistuje jasné důkazy o tom, zda povinné eh, označování bude skutečně účinné. Pak jsou tady některé další záležitosti v této zprávě, určité problémy, například ochrana oznamovatelů, genderový přístup eh, a některé další věci, takže ALDE předloží pozměňovací návrhy k těmto zmíněným záležitostem. Děkuji a Pan poslanec děkuje i tlumočníkům. Doufá, že alespoň částečně rozuměli přečtenému materiálu. Já jsem vystoupil tady jménem Edity za Alde, to ještě dodávám nakonec. Děkuji, pane předsedo. Předsedo, děkuji. Pane, říká pan předseda, jsem přesvědčen, že tlumočníci zvládli i finskou angličtinu. Obvykle mluvím lépe, pane předsedo. Dobře, tak se uvidíme. Marie, máte slovo. Merci. Děkuji a omlouvám se za spoždění, ale hlasování na různých výborech nám ty věci někdy komplikují. Komplikuje. Eh, slyšela jsem část vystoupení kolegy eh, ke globálnímu hodnotovému řetězci. Víme, že globální hodnotové řetězce jsou velmi klíčové pro globální ekonomiku a proto se tou otázkou zabýváme na našem výboru. Otázka obchodu a investic je důležitá eh, v globálních hodnotových řetězcích. Tady se to vše strukturuje v mezinárodním obchodu okolo globálních hodnotových řetězců a e, malé a střední podniky mají stíženou pozici a je tady právě různý postoj k různým typům podnikům. Slyšela jsem k tomu nějaké stížnosti a pro nás je to jistě velmi důležité. Ehm, tady v dnešní době eh, konečné produkty představují pouze asi 25 světového obchodu. Eh, hlavním vývozcem a eh, dovozcem ve světě je Evropská unie a proto může ovlivnit to, aby se globální hodnotové řetězce staly nástrojem pro spravedlivý obchod pro všechny a může tedy ovlivnit i spravedlivější globalizaci. Obchod by, obchod by měl být spravedlivý a inkluzivní samozřejmě. Slyšeli jsme i paní komisařku v tomto duchu. Tato zpráva vzniká v kontextu, eh, kde si klademe otázky eh, ke zvládání globalizace a komise, komise si tady přeje na progresivní přístup založený na pravidlech, zodpovědnost, transparentnost a dodržování sociálních a environmentálních norm. To jsou věci, které jsou neodmyslitelné. Tyto úvahy probíhají v kontextu, kdy evropská obchodní politika se stala velkou eh, výzvou pro veřejnost, Eh, veřejnost to velmi zajímá a je znepokojena současnými pravidly, přeje si transparentnější mezinárodní obchodní politiku. Hovořili jsme také o sledovatelnosti. Eh, veřejnosti přeje spravedlivější eh, obchod, boj proti nerovnostem, klimatickým změnám a daňovým únikům. Proto bylo velmi důležité, aby ve zprávě byla vystvěžena zodpovědnost e, korporátních podniků a také sociální, fiskální a sociální aspekty. Evropa, kterou hájíme, musí sehrát svou úlohu ve světovém obchodu. To není pouze principiální otázka, je to přidaná hodnota v celém kontextu hodnotových řetězců. Tato zpráva Eh, odráží všechny tyto priority a eh, já tu diskuzi samozřejmě tímto vůbec neuzavírám, naopak právě se rozbíhá a já velmi pozorně naslouchám obavám všech stran k přístupu, který by měl být diverzifikovaný a chápu, že tady může být určité napětí mezi tím, co je dobrovolné a co je povinné. To stejné proběhlo i v souvislosti s diskuzí eh, o eh, konfliktních minerálech. Tam jsme vyšli ze stejného východiska a potom jsme se přesvědčili eh, o tom, že je potřeba mít tady určitou pružnost v našich prioritách. Já doufám, že i zde bude stejný přístup a nalezneme řešení, které by umožnilo sladit naše hodnoty a zároveň pozici našeho evropského průmyslu v rámci hodnotových řetězců. Děkuji. Děkuji. A nyní stínový zpravodajové za EPP pan Wes. Obrigado, Eu começaria por realçar Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci na této zprávě, která se týká globálních hodnotových řetězců. My jsme o tom už tady diskutovali v rámci výboru INTA o celé této otázce a teď nazrál čas na některé konkrétní eh, dotazy, které bych rád eh, předložil. Já si uvědomuji, že některé země eh, nejsou eh, uvedeny eh, v této zprávě, stejně jako některé problémy, například práva dětí, problematika mikropodniků, malé a mikropodniky. To je záležitost, kterou postrádám. Některé návrhy, které budeme předkládat, mají zaplnit to, co chybí v tomto dokumentu, takže v tomto smyslu podáme pozměňovací návrhy a ještě o tom můžeme dále diskutovat. Nyní bych se chtěl zmínit o obsahu tohoto návrhu zprávy, eh, konkrétně o dvou věcech. Za prvé povinnost eh, která se stanoví v odstavci F. Zprávy, které eh, obecně schvaluje parlament eh, v této záležitosti a schválil již eh, dříve. Vy tady zmenujete eh, soulad s řadou jiných organizací, jako je OSN, OECD a s dalšími mezinárodními smlouvami. A zmiňujete také naše rezoluci o Bangladeši, tak já doufám, že se nám podaří eh, v podobném směru nasměrovat eh, i vaši eh, zprávu. Dále se domnívám, že Evropská unie bude mm, by měla navazovat na materiály, které byly zpracovány na mezinárodních fórech protože si myslím, že mezinárodní fora jsou ta jediná, která mohou skutečně zajistit eh, spravedlivý mezinárodní eh, obchod. Eh, teď mám na mysli takové organizace jako MOP, která má na starosti práva pracovníků a tak dále. Nesmíme opomíjet otázku dodržování lidských práv v v některých státech eh, z nichž dochází k, k intenzivnímu eh, dovozu do, do Evropské eh, unie. V Evropském parlamentu bychom měli nadále pracovat na, na, na tomto tématu, protože je velice důležitý. Na závěr chci říci, že bychom měli také začít s ochranou zájmu malých a středních podniků a mikropodniků, které se rovněž podílejí na globálním hodnotovém řetězci, byť eh, malým podílem oproti nadnárodním firmám, ale eh, jich eh, se dotýká řada problémů typu ochrana lidských práv. A na závěr se chci zmínit o právní jistotě a o podnicích, které působí eh, zároveň na vnitřním trhu a zároveň ve třetích státech. Eh, já si myslím, že třeba se obrátit eh, na komisi a požádat o zpracování materiálu, který by vyjasnil pravidla hospodářské soutěže v této oblasti. To je skutečně mm, komplikovaná matematika. Opět bychom se měli držet eh, dosavadních pokynů z mezinárodních for, jako je OECD, eh, OSN, ale pokusit se být eh, proaktivní na mezinárodních fórech. Zdá se, že i Rada nám byla v posledních letech v těchto záležitostech nakloněna. My jsme eh, žádali už eh, několikrát, abychom eh, společně s komisí znovu zvážili práva pracovníků v, ve firmách ve třetích zemích. všechny legislativní eh, útvary by do toho měly být zapojeny, měly by se zohlednit oprávněné zájmy občanů, měli bychom uspořádat semináře a studie tak, aby všechny zainteresované strany byly do této reflexe zapojeny. Měli bychom předložit cestovní plán pro vytvoření právního rámu eh, na tomto poli. Ještě jednou děkuji zpravodajce za odvedenou práci. Jsme i nadále otevřeni o dobrému vyjednávání eh, této zprávy. Thanks a lot. So... Děkuji. Někdo další ze stínových zpravodajů už tu není, ale mám tu další zainteresované kolegy. O, omlouvám se, paní kolegyně. Janek Řado byl tady eh, uveden místo vás, takže Anna Marie vystoupí. Tak to je eh, trochu zmatení. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla z celého srdce poděkovat paní Areně za odvedenou eh, práci. Velice se mi líbí její návrh eh, zprávy. Samozřejmě, že v oblasti mezinárodního obchodu se liší přístupy. Někteří hovoří o menším množství pravidel, druzí zase o udržitelnosti, kde všichni budou těžit eh, z blahobytu a udržitelného ekologického rozvoje. Já se přikláním k té druhé škole mm, byť ta nezdůrazňuje někdy dostatečně ekonomické hledisko, protože si musíme uvědomit eh, špatné podmínky, v nichž pracují lidé, zejména v Africe a Ázii a také velice důležité, abychom zajistili dodržování lidských i environmentálních práv. Je potřeba, aby toto bylo, eh, aby pravidla v této oblasti byla mm, závazná, aby byla přijata zejména eh, na úrovni OSN. Jinak jsem spokojena s těmito návrhy, tak jak jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách, pokud jde o ty mm, eh, doložky o pozastavení eh, ohledně udržitelnosti a ekologických standardů, to vše podporuji. Dohody o volném obchodu musí být eh, mm, navrženy a promyšleny jiným způsobem, tak jak to uvádíte vy. Takže souhlasím s vaší eh, dosavadní práci a těším se na další spolupráci. Nyní paní Hautala, děkuji. Myslím si, že návrh zprávy je velice důležitým příspěvkem eh, k implementaci eh, sdělení obchod pro všechny. Maria Arena uvádí seznam založený na transparentnosti, účinnosti a hodnotách. Já jsem ráda, že paní zpravodajka zdůrazňuje, že třeba nastavit rovná pravidla hry, abychom se vyhnuli tomu, že odpovědnější firmy budou ve znevýhodněné situaci, protože dodržují pravidla, nepoškozují eh, ničí práva a neničí životní prostředí. To je logika, kterou bychom měli dodržovat, měli bychom odměňovat eh, ty, kteří eh, odvádějí nejlepší práce v této oblasti. Takže proto je velice správné, že paní eh, zpravodajka volá po celoevropské mm, due diligence a po mandatorních standardech. Je důležité také Eh, poznamenat, že nejenom Francie, ale i jiné členské státy mají své vlastní zákony v této oblasti a ten mm, trh, vůbec situace by se mohla značně roztříštit, pokud bychom nezavedli místo toho evropskou legislativu. Teď bych chtěla poukázat na odstavec 12, kde členské státy eh, by měli eh, zveřejňovat eh, celní informace, které získali ohledně eh, zboží dováženého do Evropské unie. To je dlouhotrvající bitva, jejímž cílem je zajistit, aby celní informace, které si drží nyní v rukou členské státy, skončily v rukou evropských celních úřadů. To by potom mohla vzniknout otevřená databáze pro všechny zainteresované, kde by se dozvěděli o původu dováženého zboží. Jsem si jistá, že v tom by se nám mělo podařit dosáhnout pokroku. Co by moje skupina chtěla vnést do této zprávy, o co ji rozšířit, to je rozšířit eh, ta doporučení týkající se eh, investic, abychom se neomezovali pouze na obchod se zbožím. Byla bych ráda, kdyby GSP mm, Plus, tedy předělování obchodních výhod, byl rozveden trochu mm, podrobně. Je také třeba zvážit eh, vývozní a zpracovatelské zóny Možná, že bychom je měli vyškrtnout eh, z celních eh, preferencí, jako je GSP. Já věřím, že před námi stojí velice zajímavá práce na této zprávě. Děkuji. Nyní komise, prosím. Pan Zanis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu. Je velice aktuální a také velice zajímavá. Když si eh, pročtete vysvětlující prohlášení, tak se v něm správně eh, praví, že naše politika je často kritizována a také třeba ukázat, že obchodní politika může přispívat k udržitelnému rozvoji. To je tam velice dobře vysvětleno. Paní zpravodajka také hovořila o sdělení eh, obchod pro všechny, ve kterém se uvádí, že potřebujeme globální hodnotové řetězce, které jsou odpovědné. Velkou otázkou zůstává, jak toho docílit. Zde chci zdůraznit tři záležitosti, které jsou podstatné pro dnešní diskuzi. Jednak, že pokud jde o globální hodnotové řetězce, tak ty často eh, cílí na aktivity, které probíhají i za hranicemi EU. Druhá věc, eh, tyto řetězce jsou často velice komplikované, dotýkají se produktů, které jsou eh, i jednoduché, ale i velice složité a za třetí je třeba vyhnout se nežádoucím důsledkům. To je velice důležité, protože nechceme pracovní místa v třetích zemích ničit, naopak jim chceme pomoci je zlepšit. Takže eh, z tohoto eh, hlediska eh, je tady celá řada věcí, které vstupují do hry. Pokud jde o globální hodnotové řetězce, když si projdete tu zprávu, tak tam najdete celou řadu z těchto věcí, jako například pravidla pro označování zboží podle původu nebo GSP plus jurisdikce, odpovědnost privátního sektoru ohledně CSR, tedy korporátní sociální odpovědnosti a tak dále. Tato zpráva velice dobře ukazuje na to, eh, kolik aktérů je třeba zapojit eh, a v kolika různých oblastech je třeba přijmout opatření. Já jsem z DG pro obchod, eh, a, ale vidím, že tato zpráva se dotýká i dalších odborů v, v komisi protože samotná obchodní politika tyto problémy nemůže vy, vyřešit. Je potřeba tady vše dobře skoordinovat. Tato zpráva také hovoří o tom, že obchodní politika by měla být koordinována s průmyslovou politikou. Nejenom s ní, já si myslím, že i s dalšími politikami, například politikou rozvoje, ochrany životního prostředí a dokonce i se zahraniční politikou. V rámci Mm, hranic samotné obchodní politiky eh, je je možné hovořit samozřejmě eh, o celé řadě věcí, které bychom mohli touto politikou dosáhnout, ale to možná nemá, nemá smysl probírat opravdu podrobně. Zdůrazním to nejdůležitější. Jedna je ta kapitola o eh, závazných závazcích a další o stanovení minimálních úrovní a doložkách e, o pozastavení. Toto vše jsou e, důležité prvky zahraniční politiky a mezinárodní, politiky mezinárodního obchodu. Propagace mezinárodních e, standardů, například v souladu s úmluvami MOP, to jsou ty minimální standardy, které bychom měli Eh, šířit po světě a žádat eh, všechny země o jejich dodržování. Pokud jde o korporátní sociální odpovědnost, aby měla být povinná či dobrovolná, o tom už se mnohokrát diskutovalo. Postoj komise je takový, že by měla zůstat dobrovolná. Diskuze ale pokračuje dál. Prozatím nemáme materiál o, o globalizaci. Ehm, ten teprve k dispozici bude. Pokud jde o další věci, tak eh, pokud jde o nařízení o Bruselu 1, tak jsem si to eh, poznamenal, ale nejsem odborníkem k tomuto tématu. Ehm, ale zaznamenal jsem si eh, vaše poznámky. Pokud jde o celní údaje, tak ehm, ano, chápu, že se obracíte tímto vlastně na členské eh, státy, ale asi narazíme na otázky důvěrnosti obchodních informací, ale můžeme to prověřit. A další důležitý aspekt, který zmínila paní zpravodajka, je eh, závaznost kapitoly o TSD, obchod a udržitelný eh, rozvoj. Nejsou tam přímo eh, sankce, ale to už by byla jiná věc, ale eh, chceme hm, používat eh, TSD pro podporu globálních hodnotových řetězců. Doložím to na nedávném vývoji v centrální Americe, kde hm, na začátku května proběhla konference o globálních hodnotových řetězcích, byla úspěšná za účasti MOP a OECD a také za účasti soukromého sektoru. A zajímavé bylo, že se hodně diskutovalo nejenom o základních produktech, protože když se hodnotí, hovoří o globálních hodnotových řetězcích, tak se často mluví o textilu nebo zemědělských produktech, ale tam se hovořilo i například eh, o eh, produktech farmaceutického odvětví a tak dále. A my jsme dostali na tuto iniciativu velice dobrý, eh, dobrý feedback a tam se přede, neřešilo ani tak, eh, jestli CSR má být obligatorní nebo, eh, nebo, eh, povi, nebo nepovinná, ale spíše otázka mm, prostředků, jak toho dosáhnout. Další věc k vaší zprávě. Musíme být opatrní, pokud jde o zavádění externích požadavků pro evropské firmy anebo třetí firmy, které v EU nepůsobí. Pokud eh, nebudeme mít vlastní eh, eh, evropská pravidla nebo evropské firmy, tak nemůžeme nikoho nutit, aby dodržovala pravidla na vnitřním trhu. Nemůžeme obchodní politikou vnucovat nějaká pravidla mm, firmám, které působí na evropském jednotném trhu. Další věci předám tedy eh, kolegům, kteří jsou kompetentní, ale možná zmíním ještě jednu věc, eh, která by se mohla dále rozpracovat ve zprávě, a to role spotřebitelů. Ta si myslím, že by mohla být dále zdůrazněna, pokud je o podporu udržitelného rozvoje v globálních hodnotových řetězcích. A na závěr chci říci, že vlastně náš cíl je, je totožný, Jde nám o to, aby byly globální hodnotové řetězce transparentnější a aby podporovaly udržitelný rozvoj. Možná se trochu lišíme někdy v přístupu, neschodneme se tady úplně na všem. Já už jsem ty rozdíly trochu vysvětloval, ale těšíme se na pokračování dialogu. A úplně poslední věc. Paní zpravodajka správně řekla, že jsme teprve na začátku diskuzí a musíme naše odhodlání udržet dlouhodobě, protože toto jsou záležitosti, které jistě nevyřešíme přes noc. Bude se to žádat čas a tak já doufám, že se nám podaří zapojit do diskuze všechny zainteresované mm, aktéry. Děkuji. Děkuji, Maria, prosím. Děkuji vám za všechna vaše vystoupení. Myslím si, že jsou nesmírně zajímavá. Pokud jde odkaz na eh, OSN, OECD, my jsme na těchto odkazech skutečně pracovali. Nechtěli jsme tady eh, dát něco nového, o čem by nebyli přesvědčeni všichni eh, aktéři, tak my jsme se rozhodli pracovat s ILO, OSN a OECD. To je něco, mm, na čem se shodnou světoví aktéři. A toto tady nejsou nové standardy, nevytváří se nové normy. To je důležité zmínit. V rámci ECD se řeší due diligence a navíc se tady e, hodnotí různé typy podniků, nadnárodní e, podniky a nebo malé a střední podniky. A to je důležité. Pokud jde o e, due diligence v rámci hodnotového řetězce, tak tam se hovoří pouze o transparentnosti a o tom se mělo hovořit již před několika lety. Já jsem tehdy asi ještě nebyla e, poslankyní a to tedy konkrétně o harmonizovaném účetnictví. Tehdy, tehdy to prostě eh, nebylo a dnes už si, něco tak, si bez něčeho takového nemůžeme svět ani představit, protože eh, investoři by neměli dostatečnou bezpečnost investic, takže se tím eh, ty investice vlastně zajišťují. Tady se hovoří o roli spotřebitelů. Spotřebitelé samozřejmě mají svou roli a zodpovědnost v rámci hodnotového řetězce, ale pokud nezaručíme standardizovaný transparentní přístup eh, k celému řetězci, tak on nemůže se schostit své role zodpovědného spotřebitele. A proto due diligence kráčí tímto směrem. Jde o to, aby spotřebitel mohl spotřebovávat zodpovědně, potřebuje pokud možno standardizovanou informaci o globálním hodnotovém řetězci. Týká se to pouze evropských podniků. E, my tady samozřejmě nemůžeme stanovovat e, legislativu pro podniky mimo Evropu, ale e, velká část evropských podniků se účastní globálních řetězců a svými klienty, tedy jejich klienti jim vnucují určité věci nebo mohou jim určité věci vnutit, i když je to tedy pouze v evropském měřítku. Ehm, ano, Evropa by měla být v čele, pokud jde o hodnoty ehm, v hodnotovém řetězci. A nejde pouze o ekonomické hodnoty, jde i o lidství, lidské hodnoty, které vznikají v tom řetězci. Není možné eh, ničit pracovní místa. Ano, Eh, to opravdu není naše úloha, ale nechceme ani ničit životy. Pokud eh, ta pracovní místa mají být vytvořena a udržena, tak i životy eh, lidí musí být chráněny. A to patří k hodnotám Evropské unie. Bez pochyby se na tom shodneme v rámci tedy práci na kompromisech, které budeme hledat. Tady samozřejmě jsme omezeni počtem znaků, eh, ale i tak já se budu snažit předkládat poznací návrhy, které budou eh, kráčet tím směrem, který tady zazníval z vašich úst. Vítám vaše podněty. Děkuji. Neočekával jsem nic jiného. Takže děkuji mnohokrát. Tím končíme bod 9. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 6. června, pravé poledne a budeme hlasovat v červenci 10. 11. července. Další bod pořadu jednání je můj oblíbený bod, různé, a tam není nic. A tím se dostávám k poslednímu bodu, a to je bod číslo 11, datum příští schůze. 19. a 20. června. Toť vše. Děkuji vám.